Dnes můžeme hned začít. Všichni známe našeho bývalého kolegu, dnes premiéra Lotyšska. Díky, že jste přijal naše pozvání této důležité debatě o budoucnosti Evropy. Tady jste jako doma. Určitě to tady znáte velmi dobře. Myslíme, že debatovat s vámi bude velmi snadné. Vy znáte také postoj parlamentu, důležitost parlamentu. Znáte i předsedu komise a místo předsedu komise. Děkuji za to, že jste přijel do Štrasburku. Jak určitě víte, my bychom byli rádi, kdyby Evropský parlament byl v jádru té debaty o budoucnosti Evropské unie. Jste čestný člen tohoto parlamentu, takže vítejte a máte slovo. È aperta la registrazione elettronica per il catch the eye. Eh, děkuji, otevřený eh, systém prohlášení řečníků do Catch the Eye. Teď má slovo pan premiér Karinč. augsti godātais tajani kungs prezident juncker kungs vážený pane předsedo tajani vážený pane předsedo junckere vážení poslanci evropského parlamentu dámy a pánové přátelé v první řadě chci říci že s velkým potěšením nyní hovořím před vámi na tak důležité téma, jako je budoucnost Evropy. Jak již velice dobře víte, po deset let jsem pracoval v tomto parlamentu jakožto poslanec a naučil jsem se v tomto období několik věcí. Kdyby tady někdo chtěl pronášet řeči, tak musí hovořit minimálně třemi jazyky, jinak to nejde. Nyní už jsem přešel do druhého jazyka. Francouzsky by to bylo bohužel pro mě příliš náročné, já francouzsky rozumím, ale abych tady mohl přednést projev, tak to eh, je pro mě příliš těžké. Ale budu pokračovat v angličtině. Takže nastává změna, končí mandát, blíží se volby a nastává čas pro zamyšlení se. Ale ještě předtím se chci vrátit trošku zpět v historii, abych vás uvedl do kontextu. Tedy Lotyšsko, Evropa. Co spojuje Evropany? Když se nad tím opravdu zamyslíte, tak je to ta sdílená historie od pradávného Řecka a Říma v průběhu křesťanství, které se šířilo po Evropě. A křesťanství eh, se eh, dostalo až po té nejzaší oblasti, až eh, tedy po Baltskou oblast ale trvalo to nějakou dobu, až někdy ve 13. století papež v Římě umožnil křížové výpravy proti těm nekřesťanům v Baltské oblasti a od té doby naše země zažila ty nejrůznější významné převraty, zvraty, změny, ať to byla renesance, osvícení. V dnešní době je naše země z historického hlediska eh, luteránská, ale také silně katolická na eh, v jeho východní části. V průběhu historie jsme také byli ovlivněni tou severskou kulturou, jsme pragmatičtí, trpěliví, um, myslíme rozumně, no a také eh, jsme velice kreativní a podnikaví. No a po stalet eh, po zavedení křesťanství, naše země čelila nejrůznějším politickým i vojenským nadvládám, někdy z Polska, někdy z Německa, někdy ze Švédska, jindy zase z Ruska. A v průběhu těch dob jsme si zachovávali naši identitu a, a kulturu, ale až eh, na konci první světové války v roce 1918 jsme konečně mohli vyhlásit nezávislost a trvalo to další dva roky Eh, než vlastně ty pozůstávající vojska ruská a německá opustili naší zemi. No a v rámci mé rodinné historie i my před chůdci se připojili, bojovali, eh, bojovali i za bolševiky a pak, když se eh, dozvěděli, nebo prchli ze země a vlastně až byla vyhlášena nezávislost, tak se se navrátili do země, což bylo typické pro celou řadu rodin. Nicméně pak nastala zase druhá světová válka, která vážně poškodila Evropu a tady už eh, přicházím na řadu já. Já jsem synem uprchlíků, válečných uprchlíků. Mí rodiče byli děti, mé matce bylo 8, otce bylo 14 a uprchli před válkou do Švédska. Tehdy desítky tisíc lidí prchalo přes, eh, před válkou, před eh, hrozbou války. A, mý, eh, mý rodiče vyrůstali ve Švédsku, oženili se a přesunuli se do Spojených států. Tam jsem se narodil já i mé dvě sestry. A poprvé jsem se dostal do Lotyšska v roce 84. Tehdy jsem byl studentem eh, na takové poslední eh, střední škole v Munsteru v Německu. A tehdy ale jsem objevil Lotyšsko, to bylo, byla to úplně odlišná země. Země byla taková šedá, lidé se neusmívali, byl tam silný ruský vliv, všude byly uh, Rusové, vše bylo zanedbáno, nebyly tam žádné investice do infrastruktur, do silnic, budov, vše upadalo. A pak se objevila solidarita v 90. letech a také padla berlínská zeď v roce 89 a změny došly i do naší země konečně jsme se v roce 91 osvobodili a za krátkou dobu jsme vyvinuli demokratické instituce, svobodné podnikání, bankovní systém, tržní ekonomiku, v podstatě vše úplně od nuly. A v roce 2004, 13 let po nezávislosti, jsme se připojili do Evropské unie a do NATO a za několik týdnů si již připomeneme 15 let od našeho vstoupení vstoupení do Evropské unie a musím za svoji zemi říci, že jsme nikdy nelitovali ani jednoho jediného dne od přistoupení do Evropské unie. Takže, co je vlastně Evropská unie? V první řadě a myslím, že je třeba to zdůrazňovat, se jedná o jednotu hodnot, svoboda, demokracie, právní stát. Z historického hlediska Eh, jak eh, se vedly, řešily spory eh, zbraněmi, ničením, válkami. A jak to, nič, jak to děláme nyní? Debaty, rozpravy, jednání, hlasování, trvá to dlouho, ale je to rozhodně lepší než v minulosti. Evropská unie to je také ekonomický rozvoj a středobodem toho je jednotný trh tím, že otvíráme vzájemně své hranice, tak jsme vytvořili nejrozsáhlejší ekonomický prostor milionů lidí a velkých možností a jsme protiváhou pro Spojené státy, což je ta světová nejsilnější ekonomika. Ale samozřejmě ne vše eh, je tak eh, pozitivní v Evropské unii. Samozřejmě, že jsou tu i jiné politické náhledy. Někteří politici nabízejí velice zjednodušené odpovědi na složitá témata. Obecně se uh, označují za populisty. A já bych chtěl říci jednu věc. Nebojujte proti populistům, nestojí to za to. Spíše se snažte pochopit, proč jsou lidé nešťastní a proč naslouchají populistům. Proč jsou tedy lidé neštěstí, nešťastní? K čemu došlo? Dos, eh, přesuníme se zpět. Uh, roky 2008-2009 došlo ke krizi, skolaboval bankovní systém. Bankovní krize se rozšířila po celém světě, postihla i Evropu a znamenalo to následně i ekonomickou krizi, nejvážnější od 30. Eh, eh, let naše HDP jen v Lotyšsku eh, se snížilo 30 a byla to závažná um, ekonomická krize a po ní následovala před několika lety významná migrační krize. Takže uh, se sem začali dostávat uprchlíci, migranti. A výsledkem toho všeho je něco, co bych nazval politická krize. Lidé přestávají věřit v systém a je pochopitelné, že ztrácejí tuto důvěru a my musíme pomoci ji znovu získat. Takže když se obracíme na voliče, co jim leží nejvíce na srdci. Pracovní místa, způsob života, migrace, životní prostředí a bezpečnost. Když hovoříme o budoucnosti Evropy, tak musíme vyřešit všechna tato témata. V první řadě tedy pracovní místa. Evropská unie má mechanismus pro urychlení eh, tvoření pracovních míst. Je to vlastně spojené s pravidly jednotného trhu. Pamatuji si na jeden příběh z dětství, příběh otce, který měl tři rodiny, dal mu hulku, řekl synovi, zlom tu hulku, on ji zlomil, druhý syn stejně tak, říkal si, v čem je tedy problém a pak eh, jim dává několik těchto hulek dohromady a oni se snaží jeden po druhém to zlomit a nedaří se jim to. Takže jaké je ponaučení z tohoto příběhu? Když jste sám, tak vás zlomí jednoduše, jako tu hulku, ale když jste sjednocení, tak jste mocní. A v tom je tedy ta krása jednotného trhu. Ano, jsou tu výzvy, výzvy pro jednotný trh, které přicházejí zvenčí. Eh, vzrůstá síla Číny a pak je tu, jsou tu spojené státy a, a jejich vláda, která se snaží stále hrát tu hlavní roli v organizaci celého světa ohledně Číny. To je zimně, země, která otevřeně podporuje svůj promysl, a snaží se vést neférovou konkurenci a znemožňuje také přístup našich firm na čínský trh. Jaká je naše reakce na toto? Já bych řekl ohledně neférové konkurence by to neměl být protekcionismus. Neměli bychom hrát podle pravidel Číňanů. Neměli bychom být jako oni. Spíše požadovat, aby se oni přiblížili našim pravidlům pro otvírání se trhu. My máme velkou moc díky Unii a díky jednotnému trhu. To musíme požád, eh, použít, ne ale ty jednotlivé hulky spíše jako těch eh, několik eh, hulek dohromady, které nemůžete nalomit. A uvnitř Evropské unie jsou stále překážky, které je třeba překonat. Ty vnitřní bariéry pro jednotný trh. A toto Zejména bych řekl v digitální oblasti, ale také v oblasti služeb je třeba vyřešit. Takže si položme otázku, proč ty největší internetové podniky přicházející ze Spojených států jsou tady, proč to nejsou evropské podniky. Odpověď je jednoduchá. Ve Spojených státech eh, se platí dolarem, mají federální vládu s federálním rozpočtem a nulové bariéry mezi jednotlivými státy v oblasti obchodu. Mají opravdový eh, jednotný trh, menší než eh, náš, nějakých 300 milionů, ale u nás panují překážky. Takže když my si přejeme mít tu ty kvalitní silné podniky, tak bychom neměli prostřednictvím legislativy vytvářet um, překážky. Musíme snižovat ty překážky, aby ty tito naši výteční podnikatelé a podniky um, se mohli rozrůstat a být lepší než Spojené státy a být lepší než Čína. A jeden z milníků jednotného trhu, tím je finanční systém, tím jsou naše banky. Před deseti lety velkou hrozbou pro banky byla likvidita. Takže jsme vytvořili bankovní unii, aby byla lepší možnost dohlížet nad bankami, aby se zajistili, že opravdu budou banky bezpečné a že budou existovat i další den. Ovšem nyní došlo ke změnám. Problémem není likvidita, problémem je tu terorismus v Evropě a jeho financování. A jak k tomu dochází nelegálními prostředky, které se pohybují v evropském bankovním systému. Takže jak jsme na tom s eh, bojem proti praní špinavých peněz? Já jsem byl spolu s pravodajem eh, s paní Sargentiny, eh, když se pracovalo na příslušné legislativě. Legislativa boje proti praní špinavých peněz se týká hlavně eh, mm, eh, zhodnocení rizik. Na východě Evropy je země, velká ekonomika a tím je Rusko. A za posledních 20 let prostředky z Ruska eh, cestovali směrem sem. Proč? Protože Evropa je bezpečná, panuje zde právní stát, kvůli penězům vás nedají před soud, tak se ty prostředky dostávaly do Evropy. Některé byly čisté, ale některé nebyly čisté. Pocházely z trestních zdrojů. Tady nemyslím na optimalizaci eh, zdrojů a daňových systémů. Tady mám na mysli opravdu kriminálníky a miliony Evropy, kteří se prostě tady eh, dostávají a sledují na slabá místa v těch řetězcích a zjišťují, v jedné zemi můžete dělat toto, v jiné zemi zase toto. Naše země byla také součástí tohoto řetězce. Praní špinavých peněz to je totiž celoevropský problém a já jsem premiérem a už nemám tady tuto trpělivost a bych čekal na vyjádření a na kroky ostatních. Já si chci zamést před vlastním dvorem a chci, abychom měli ten nejsprávnější, nejférovější bankovní systém. A samozřejmě mohu konzultovat i vás tady ale je to takový opravdu dlouhodobý boj. Já chci první vymést, řekněme, ty myši z našeho domu a dvora, ale jak na tom pak budou ti sousedé, ty ostatní země? Kriminálníci opustili Lotyšsko, ale stále se trvávají v jiných zemích Evropy. To znamená dozor prostřednictvím legislativy pro boj proti špinavých peněz musí panovat všude a musí být eh, respektován. To je důležitý krok ku předu. A pak jsou tu další obavy našich voličů. Migrace a jejich eh, kvalita života. Na to nemáme jednoduché odpovědi. Já je nemám a nikdo je zřejmě nemá. Pravdou ale je, že Evropa je fantastickou destinací pro život, pro práci. Máme stabilní ekonomiku, stabilní demokracie, právní stát, svobody eh, jednotlivců a celá řada našich sousedů to nemá. A jakmile autokracie narůstá, je tu větší tlak na to, aby se lidé dostávali sem do Evropy. Tak to prostě bude i nadále. Musíme se z toho nějak ponaučit. Má země eh, te, řešila otázku migrace. Za několik desítek ruské okupace jsme měli několik desítek tisíc migrantů. Představilo to téměř třetinu naší populace, dva miliony lidí naše vláda tehdy v podstatě ani nebyla naše vláda. Tehdy rozhodování přicházelo z Moskvy a to kompletně. Tam nebylo žádné spolurozhodování, žádné vyjádření se. Po nezávislosti pak, jak jsme se toho chopili? s velkým slovem, které se nazývá integrace. Prostě musíte s lidmi pracovat, musíte zapracovat na vašem vzdělávacím systému, vlastně vnést ty migranty do vaší kultury. Nemůžete proti tomu bojovat, nemůžete zabránit tomu, aby lidé chtěli dále přicházet do Evropy. Jsme tou oblíbenou destinací a musíme je integrovat a můžeme udělat něco, abychom ale zmírnili ty toky. A jasnou odpovědí je pak ta vnější kontrola, tedy Frontex, tato agentura, která musí být posílena ve svých pravomocích protože tímto pak můžeme ukázat, že když ochráníme vnější hranice, pak můžeme mít svobodné vnitřní hranice. Vždyť vy si ostatně pamatujete, jaké to bylo dřív při cestování z Německa do Štrasburku, když byla zavřená hranice na mostě. Ano, chceme mít otevřené vnitřní hranice pro jednotný trh, ale pak musíme mít jasné vnější hranice. Pak jsou tu uprchlické tábory, které musí být financovány. Musíme podporovat vznik právního státu ve třetích zemích. To je nevyhnutelné. A musíme zapracovat na integraci. Evropa je unii ještě 28 svrchovaných zemích s jejich příslušnými národními identitami a je důležité, aby se zachovaly tyto národní identity, kultury a jazyky a to můžeme zajistit procesem integrace těch, kteří k nám přicházejí. Oni se musí uspůsobit našemu způsobu života, našemu světu, tímto tak zajistíme ochranu vnějších hranic, jejich integraci těchto přistěhovalců a větší důvěře našich voličů. Další, třetí obava, to je životní prostředí. Klimatické změny. Tady nebudu zasaho- zacházet do hloubky. Je, klimatické změny jsou reálné. Spalování a, klasických paliv, to musíme zastavit. Takže změna legislativy, ta je samozřejmě správná vše navýšení energetické efektivity, to je správná cesta. Ale ne všechny státy mají stejný energetický mix. Má země hned za Švédskem používá 40 obnovitelných zdrojů energie, ale ne všechny země jsou na tom. Jinak mnoho zemí stále ještě závisí na uhlí. Prostě ta fosilní paliva z ničeho nic nemůžeme odstranit. Musí to být přechodné období, bude to trvat nějaký čas. No a nezávisle na tom, jak rychle chceme zajistit tento přechod, musíme zajistit rychlou strukturální změnu a tím zase tu obhaju jednotný trh je otevření trhu, energetického trhu pro hospodářskou soutěž. Musí to být i konkurence pro obnovitelné zdroje energie. Uvedu příklad eh, cen elektřiny jsou země, kde se platí stále stejná cena neustále. Každý den, každou část dne prostě to nikoho nevybízí k tomu, aby lépe přemýšleli, kdy zapnout svoji myčku nebo pračku. Ale ty trhy, které se otevřely konkurenci, mají takové poskytovatele služeb, kde můžou automaticky regulovat ceny elektřiny v určitá denní období, a můžeme redukovat i tu potřebu podle toho, kdy jsou ty energetické špičky. A pak eh, si můžete prostě rozhodnout sami, jaké elektrospotřebiče budete používat a celkové úspory v celé zemi mohou být obrovské, ale proto je třeba deregulace trhu, prostě zajistit konkurenceschopnost všude. A pak eh, poslední obava našich občanů, jejich bezpečnost a obrana. To pro různé země znamená různé různý výklad. Třeba na jihu Evropy je to hrozba nekontrolované migrace nebo třeba terorismus. V západní Evropě možná tou největší hrozbou je nekontrolovaný Brexit. Nejen co se týče obchodu, ale také pro zajištění míru v severním Irsku tam je to velice znepokojuje. A já přicházím z Lotyšska a když Lotyši pomýšlejí o bezpečnosti, tak přichází na mysl Rusko. Rusko je naším východním sousedem pro nás všechny. A v Rusku se vláda řídí jednou politikou. Je přesvědčená eh, politicky, že je obklopena nepřáteli, kteří jsou schopni okamžitě zaútočit a oni reagují tak, že se snaží oslabit své nepřátele. Největší hrozba přicházející z Ruska ale není vojenská. Je to hrozba, ale už není nejzávažnější. Máme tu na to. Ta, eh, ten, největší hrozba jsou zavádějící a falešné informace. My žijeme ve světě těchto maličkých výtečných přístrojů, které všichni vlastníme. Myslím, že všichni před několika lety jsme si přáli mít neomezený přístup ke zdrojům, informacím, tak to si pomáhat při přípravě projevu a podobně. Ale v dnešní době tu máme sociální média, která jsou výtečným způsobem, jak okamžitě šířit falešné zprávy. A čím dál více lidí se takto uh, odklání od těch prověřených informací z prověřených zdrojů a používají informace ze sociálních médií. Takže se nyní musíme opravdu vážně zamyslet nad tím, jak vytvářet legislativní cestou opravdu garantované platformy, kde se nebude opravdu šířit, nebudou šířit ty falešné zprávy. A to je nelehká práce, protože to zahrnuje určitou míru zodpovědnosti a určitou míru cenzury. Já jakožto lotyš opravdu nechci podporovat cenzuru vede nás k tomu historické ponaučení, ale prostě tady musíme eh, přemýšlet nad tím, proč oni vlastně toto používají, aby takto eh, chtěli narušit jednotu naší společnost. Vezměte si třeba očkování. Tam se lze dopátrat ruského vlivu, který vybízí rodiče, aby nenechali přeočkovávat své děti. A to má dopad na zdraví všech. Imigrační debata. I tam vysledujeme Rusko. I Brexit je ovlivňován Rusy. Máme takovou bublinu ve střední Evropě, kde se tvrdí, že John Shorov podminovává naše životy. To vše pochází z jednoho jediného zdroje a pokud tuto skutečnost neakceptujeme, tak se neposuneme dál. Já mohu říci, že z pohledu bezpečnosti je třeba do toho investovat. Moje země investuje 2%, tak jak to na to požaduje, ale to je pouze jedna strana té rovnice. Druhá strana, stejně důležitá, je boj s falešnými informacemi a tam je třeba zvážit tu správnou legislativu. A nakonec eh, nebych byl lotyšským politikem, kdybych se nezmínil o víceletém finančním rámci. Naše povinné téma, to je něco, s čím se snažíme nyní popasovat. A já stoprocentně souhlasím, stejně jako tato sněmovna, že je třeba více investovat do výzkumu a vývoje, do těch chytrých mladých mozků, kteří jsou nositelem našich hodnot do budoucna. Naši budoucí Um, našeho budoucího blahobytu. Ale na čem záleží? Stejně tak, totiž, aby se to neinvestovalo do několika málo chytrých projektů. Proč? Protože chytří lidé jsou všude. Pokud se soustředíme na tu excelentnost v pouze několika zemích, tak ubližujeme tomuto projektu. Tyto prostředky do výzkumu a vývoje se musí šířit po celé Evropě. Soudržnost. I na té stále záleží, ale i zde to musí být chytrá soudržnost. Ty země, které se snaží stát součástí toho projektu, se musí snažit i ze své strany. A v neposlední řadě zeměděl. Naši evropští zemědě, evropští zemědělci Víme, že většina rozpočtu putuje do společné zemědělské politiky, tak to bylo kdysi ještě více. Nyní zemědělci už musí prodávat na, ovšed, na otevřeném trhu. My jim pomáháme. Ale má to háček. My nepomáháme všem zemědělcům stejným způsobem. A tři země, které dostávají zdaleka nejméně, to jsou tři pobaltské země. Z různých složitých matematických důvodů, které byly vymyšleny ještě v 90. letech, ale naši zemědělci musí um, hospodářsky soutěžit eh, s ostatními zemědělci a oni jsou donuceni žít v chudobě, aby vůbec byli schopni v té konkurenci obstát. Já nevím zda je možné se tomu dopracovat. Já ani nevím, zda by se mělo dotovat, pokud ale už se dotovat rozhodneme, tak všem stejně. Blížím se ke konci. Milí přátelé, Evropská unie není a nikdy nebude dokonalá. To si musíme přiznat. Avšak je to to nejlepší, co si dokážu představit. V Evropě poslední stovky, no a vlastně i tisíce let se názorové rozdíly řešily silou. Silnější přežil, slabší jen podle toho, jak se mu to povedlo. Tak to ale není dobré. Tento nový způsob něco vyjednávat společně a z vlastní dobré vůle se domluvit je to nejlepší, co máme. Členské státy mohou z Evropské unie odejít, ale nyní, když jsme svědky Brexitu, tak si musíme přiznat, že si nikdo z nás nedokázal představit, jak to bude složité a jsme svědky toho i v rámci vyjednávání na radě, že jedno myslnost a i společný postoj je průbířským kamenem toho, jak prožít obtížné období, jak z něho výjít, aniž bychom sáhli k násilí. Takto Evropská unie funguje, my spolu hovoříme, my spolu nebojujeme. Co tedy říci o budoucnosti? Já bych to suma sumárum shrnul takto posilňujme to, co je naším základem. Posilňujme společný trh, zbavujme se překážek, kontrolujme vnější hranice, snižujme riziko nekontrolované migrace, buďme chytřejší v energetice, soustředíme se na hospodářské soutěži, která bude spravedlivá a posilňujme i naši bezpečnost, a to nikoli pouze vojensky, ale i v internetu nesnažme se bojovat s populisty. Spíše se zabývejme příčinami toho, že jsou lidé nespokojení. Ono, když je každý ponechan sám sobě, tak je jako ta ezopová hůlka, každý bude dříve či později zlomen. I velká evropská země je ve světovém měřítku malá. Pokud ale budeme držet pohromadě, tak budeme co by EU velkým světovým hráčem a zároveň můžeme šířit evropské hodnoty, svobodu, demokracii a právní stát a to ovlivní i ostatní země. Děkuji vám. Jak je e, slyšet, tak jste tady velmi populární v parlamentu. Děkuji vám. A teď předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Máte slovo. Pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, vážení poslanci, jsem velmi rád, eh, že se dnes mohu setkat s premiérem Lotyšska. Je tady velmi dobře známý, devět let byl poslancem tohoto parlamentu. A já si vždy pamatuji také první eh, lotyšské předsednictví v Radě ministrů. Vzpomínám si na to tak dobře, protože to byla no, první skutečné předsednictví eh, za mé komise, protože to první ještě byly dva měsíce Eh, dojíždělo italské předsednictví a 29. a 30. června toho roku eh, se projednával směrnice o poplatcích na internetu. A eh, všichni na to měli rozdílné názory, hodně jsme o tom diskutovali ale eh, dnes se velmi často mluví zejména o Brexitu. Já si myslím, že by bylo dobře věnovat eh, pozornost to, čeho jsme dosáhli v posledních letech. Toto bylo velmi užitečné rozhodnutí o roamingu. To je věc, která eh, velmi výrazně ovlivnila každodenní život našich občanů. My jsme byli komisí eh, dialogu a jsme tím i nadále. Často organizujeme setkání s občany. Více než 700 setkání s občany, což dokazuje také to, že komise se neuzavírá do budovy Berlemontu, ale eh, rozhodně také nejsme nějací pučisté, kteří by neměli legitimnost ale jsme v každodenním kontaktu se evropskými občany. Evropa nemůže fungovat bez dobré vůle občanů a bez národů. Ty, kteří si myslí, že eh, národy jsou přechodný fází v historii, tak nemá pravdu. Národy jsou tady natrvalo. A měli bychom Neměli bychom hovořit o Spojených státech Evropy. Měli bychom eh, hovořit spíše o tom, eh, eh, že máme vlastní model, nemůžeme kopírovat ten model Spojených států. Jsme tady různé národnosti, ale přitom všem jsme také Evropané, v tom není žádný rozpor. A myslím, že není žádný problém s tím, že máme přináležitost, svou náležitost s větším celkem. V komisi jsme také se rozhodli, že budeme zohledňovat potřeby našich občanů, ale zejména ty, které mají velký vliv na jejich život. Ne všechny malé věci jsme se snažili regulovat. A volení zástupci Eh, lidu, který byl zvolen v roce 2014, jste tady všichni byli, když jsem prezentoval priority své komise. V roce 2018 jsme také hovořili o všech těch iniciativách, které se nám podařilo uzavřít od roku 2014. 350 eh, jich bylo eh, schváleno, 200, více než 200 jich pořád zůstává na stole zákonodárců. A já bych si samozřejmě přál, aby byly projednány a přijaty všechny návrhy směrnic, které například eh, souvisejí s asilovým režimem. Ale musím přiznat, že nikdy se nepodařilo dosáhnout tak velkého pokroku v sociálních věcech. Myslím, že to přispělo k budování evropské eh, konstrukce. Děkuji vám za to, že jste to podpořili s tak velkým odhodláním, ten pokrok sociální oblasti, který jsme iniciovali v komisi. A teď jazyk číslo dvě. Pane předsedo. Lotyšsko je stát, který zná více než, nebo lépe než ostatní, že je důležité být součástí větší unie. A premiér to také dal jasně najevo ve svém projevu před několika okamžiky. Pane premiére, vaše země vždycky brala svůj osud do svých rukou. Abych citoval vašeho jednoho básníka, tak může být jedině tak velcí, jako je naše vůle. A přesně to také jste. Bojovali jste za svobodu mnohokrát v důležitých eh, náročných okolnostech, mnohem obtížněji, než si na západní, v západní Evropě umíme představit. Ale místo toho, abyste se nechali manevrovat do role obětí, tak jste řekli, ne eh, tankům a zbraním a rozhodli jste se bojovat za svou svobodu. A já si myslím, že to je jedna nejlepších věcí v nedávné historii, že Lotyšsko a další znovu získali eh, svobodu a nezávislost. A tady je vaše místo. Vaše místo nebylo ve tmě, ve stínu ale měli jste nárok na místo na slunci. Jsme rádi, že jste vstoupili do Evropské unie. A myslím, že nikdo nelituje jediného dne, kdy eh, bylo Lotyšsko členem EU. Vstoupili jste do Schengenu. A já naprosto souhlasím s tím, co jste říkal o vnitřních hranicích a o ochraně vnějších hranic. Evropská komise navrhla posílení pohraniční stráže, 10 tisíc příslušníků. Rada to odložila na rok 2027. My jsme to chtěli mít v roce 2020. Říkáme, máme-li chránit naše hranice, tak se do toho pojďme pustit. Ten návrh leží na stole. pomáháte Evropu zabezpečit a posílit. Eh, zúčastní, účastníte se trvalé spolupráce v obraných věcech a účastníte se také celé řady dalších evropských projektů, například usnadnění přeshraniční mobility. To pro Lotyše je důležité. Usnadnění mobility. Stejně tak se snažíte čelit různým dalším eh, hrozbám. Vy jste živoucí příklad toho, jak Evropa může posílit národní svrchovanost. Vy jste se zmiňoval o energetice. To je také důležité součást evropské politiky. Z zeměpisných důvodů Lotyšsko a celé Pobaltí vlastně bylo izolovaným energetickým ostrovem od zbytku Evropy. Když jsme my nastoupili do úřadu, tak jsme řekli, že Evropa nikdy nenechá eh, své občany stranou nebo eh, v chladu a bez světla. To samozřejmě byla záležitost nejenom pobaltských zemí, ale celé Evropy. A když jsme nastoupili do úřadu, tak jsme vytvořili energetickou unii a udělali jsme z toho velkou prioritu, abychom zabránili tomu, aby sousedé pobaltských států zneužívali tu situaci, aby měli v těchto zemích přístup k levné energii. A dnes už jsme velmi blízko tomu, abychom mohli propojit energetický trh. Investujeme do infrastruktury a máme dnes také velmi ambiciozní eh, klimatické a energetické cíle. Jsem rád, že se nám podařilo tu energetickou unii uskutečnit. A děkuji vám také za vaše vedení a za vaše práci jako poslanec tohoto parlamentu. Pane předsedo, teď jazyk číslo 3. Lotyšsko eh, vnáší do Evropy novou sílu. Je to ale proto také je logické, aby Evropa investovala do Lotyšska, do, tedy do evropské budoucnosti. Lotyši vědí z první ruky, jaké dopady to může mít. 50 tisíc uchazečů o práci od roku 2014 odešlo eh, do západní Evropy, aby tady získali další kvalifikaci. Stejně tak se postavilo, nebo z evropských prostředků financovalo 300 kilometrů dálnic. A Riga je teď eh, propojená s eh, venkovskými oblastmi, ale také se Stonskem a Litvou. Několik set milionů investic eh, bylo součástí tzv. Junkrova plánu a to se realizovalo právě v Lotyšsku. Lotyšská budoucnost je budoucností nás všech a proto navrhujeme, aby v příštím rozpočtu do 100 miliard euro do vědy a do výzkumu, protože to jsou ty největší výzvy, které musíme společně řešit. A to nás také posílí. Musíme také financovat nebo více financovat až trojnásobně ehm, zabezpečení našich hranic. Chceme také podpořit udržitelný rozvoj a chceme navýšit i prostředky na Erasmus+ na to jsme zdvojnásobili alokaci. A já bych chtěl poděkovat panu premiérovi za jeho podporu všem těmto věcem a za jeho aktivní účast na jednáních. Ale ještě bych chtěl eh, vysvětlit něco, co souvisí se střednědobým eh, rozpočtovým plánováním. Je správné, abychom financovali mládež, inovace, vědu a výzkum. A to můžeme dělat jenom tehdy, pokud v našich politikách, eh, v jiných oblastech, jako je zemědělství nebo koze, provedeme určité škrty. Samozřejmě, že z toho nemám radost, ale nemůžeme jenom navyšovat prostředky, musíme si vybrat určité priority a na ty, ty prostředky potom musí především, pokud také máme zachovat tu eh, pevnou výši evropského rozpočtu. Ale samozřejmě, že Evropa stojí za víc než 1,4 HDP. Parlament tomu zaujímá trochu jiný postoj než rada. Eh, požadoval, aby ta výše byla stanovena na 1,3 HDP bychom byli rádi, kdyby to bylo 1,4%, ne 1,1%, tam by potom eh, možná i vy byste s tím nesouhlasili. Ale je pravda, že si člověk musí stanovit priority. Protože soudržnost a eh, zemědělství jsou také důležité věci a pro některé to důležitější než ostatní. Lotyšsko má za sebou těžká léta, nejenom ten ke své zemědělství, polozal také historickému břemenu, ale také kvůli histori- eh, eh, hospodářské krizi. Pět let po začátku našeho mandátu je na tom eh, lotyšské hospodářství mnohem lépe. Myslím, že to je také zásluh vašeho předchůdce Valdese Dombrovského. Tedy eh, Lotyšsko, Lotyšsko určil správný kurz a proto, když jsem viděl ten jeho úspěch, jsem usiloval o to, aby se stal místo předsedu Evropské komise, který má na starosti euro a sociální dialog a já mu chci poděkovat za jeho práci. Napadá mě ještě řada eh, věcí k tomu, eh, co jsi říkal ty, a ty jsem mluvil tak dlouho, že už mi teď moc času nezbývá. Lotyšsko je jedna z těch menší zemí, já jsem na to specialista. Ale je to země s velkými ambicemi. Je to místo, kde se střetává západ s východem. Jsou to ta dvě křídla Evropské unie. A já si myslím, že má-li mít Evropa dobrou budoucnost, tak se musí naučit sladit tato obě křídla. Toto je poslední eh, můj projev před tímto parlamentem. Vidím tady některé kolegy, kteří politiky nebo parlamentu odcházejí. Některé jsem měl velmi rád, hodně jsem se od vás naučil, hodně jsme se tady hádali ale myslím, že jsme také mnohé dokázali. Podobně, jako jsem říkal, první den svého úřadu, eh, své funkce, eh, já mám Evropu velmi rád a musíme se to naučit a mít rád. Děkuji vám, pane předsedo komise, Jean-Claude. Já bych ti chtěl poděkovat za spolupráci, přestože kolikrát eh, jsme na věci měli rozdílné názory, ale to je eh, podstata, nebo normální v debatě mezi parlamentem a komisí, ale co se je důležité, je to, že jsme všichni se snažili pracovat pro naše občany, pro evropské občany. My Evropu potřebujeme. Je tady řada věcí, které potřeba změnit a zlepšit, ale je to jediný způsob, jakým může Evropa chránit své občany. Máme společnou historii. To, co se odehrálo před několika dny v Paříži u Notre Dame, je jasné, že to je evropské srdce. Máme společné dědictví, které všichni sdílíme, jsou to naše hodnoty přestože mluvíme odlišnými jazyky. A také e, proto ti chci poděkovat za tvou práci, za tvé odhodlání a už jsem to říkal i na Evropské radě a také děkuji za velkou ochotu, za kterou se vystupoval tady v parlamentu. Teď se uzavírá registrace do Eye. A teď má slovo Manfred Weber. Mr. President, Mr. Commission President, Mr. Prime Minister. Pane předsedo, pane premiére, Pane předsedo komise, jak nádherná řeč. Já chci poděkovat za to, že vedeme tyto diskuse o budoucnosti Evropy a Ehm, vidíme, jak skvělým řečníkem je náš bývalý kolega pan Kareš. Skvělé přispění k úvahám o budoucnosti Evropy a je vidět a i cítit, eh, jak se vyznáte v tom, jak funguje Evropa a musím říci, že by prospělo budoucnosti Evropy hlavně, kdybychom měli více takovýchto bývalých europoslanců v řadách premiéru. To opravdu by nám prospělo. Co se mi na vašich slovech líbí, je optimismus. Ať už hovoříte o Lotyšsku, kde vidíme obrovský hospodářský úspěch za několik eh, posledních let, rovněž zavedení pana Valdise se Je to obrovský úspěch jak pro tuto zemi, ale i z pohledu investic, ale i z pohledu bezpečnosti. Lotyšsko se cítí chráněno jako člen EU a zejména i chráněno vůči Rusku. Je to příběh úspěchu, když už hovoříme o mandátu na evropské úrovni. Jean-Claude Juncker se zmínil o dlouhodobých projektech, jak se nám povedly zvládnout, ať už se jedná o hrozbu na externích hranicích, ať už se jedná o Junckerův plán a miliony pracovních míst a rovněž i to, že Evropa je v předvoji v boji proti klimatickým změnám. Takže můžeme být hrdí na to, co se odvedlo za posledních letech pod vedením Žána Kloda Junkra. Mě je 46, první generace na, kon, na tomto kontinentu, která může říci, že žila celý život v míru. Těšil jsem se míru, ale půlka kontinentu byla uvízla za železnou oponou. A právě proto první, tato první generace, která má tuto širokou historickou perspektivu, může nyní eh, eh, máli vést kampaň, tak musí začít s velkým optimismem. Je to skvělý čas, kdy žít v Evropě a musíme ji uhájit před eh, všemi nacionalisty. Další bod se týká konkrétních opatření, které jsou na stole. Otázky toho, o co lidem jde migrace. Máte naprostou pravdu, musíme hájit naše hranice a to, kdo bude na naší půdě, musí uh, rozhodnout stát a ne nějací převaděči a pašeráci. Dále musíme samozřejmě eh, řešit i situaci v zemích původu, vztahy s naším sousedním kontinentem, zejména s Afrikou. Výzkum, regionální fondy, to je důležité zejména pro nejchudší regiony v Evropě a vnitřní trh že stejně jako euro eh, posilují eh, ekonomiku a pomáhají těm, kdo hledají pracovní příležitosti. A pak klimatické změny. Všechny tyto věci jsou na naší agendě, ale když se bavíme o budoucnosti Evropy, eh, tak musíme se zároveň dbát na to, aby tu nebyl jenom přístup, ale také metoda. A ví, víte, v čem jsou problémy? Mnoho oblastí, kde potřebujeme silnější Evropu, tak máme problém jednomyslnosti. E, to je skutečně problém. Potřebujeme, aby vždycky 27 členských e, států e, se souhlasilo, aby se dohodlo. Ale když chceme udělat z Evropské unie silného politického aktéra na globální úrovni, potřebujeme, aby bylo možno rozhodovat v vykvalifikovanou většinou i ve vnějších otázkách. A co se týče metody, musíme pokračovat eh, v metodě budování mostu. Třeba migrace. Má vlastní země, Německo, bylo proti všem myšlenkám Evropské komise, eh, pokud jde o závazné kvóty, pokud jde o distribuci migrantů až do roku 2015. Protože tehdy přišel migrační problém do Německa a za pár měsíců Německo změnilo názor a okamžitě začalo záva- žádat závazný mechanismus kvot. Čili je důležité nedívat se na Evropu egoistickým způsobem. Musíme si uvědomit, že musíme zohlednit také problémy ostatních, když chceme mít celou Evropskou unii. A konečně, pokud jde o metodu, chceme Evropu, která je demokratická. Eh, když o tom hovoříme, musíme si uvědomit, že tady jde o právo iniciativy, o posílení vyšetřovací kapacity, e, implementaci pravidel, to všechno se musí e, prověřit. A Krišany si, já jsem rád, že podporujete i tu myšlenku špicen kandidátů. To no, musíme ukázat před volbami, musím říct si, já jsem kandidát za všechny strany této sněmovny, máme program a žádáme o tuto podporu v kontextu demokratické Evropy. A demokratická a budoucnost Evropy také znamená, že musíme chránit její podstatu, její esenci, hovořit o evropském způsobu života, demokracii, nezávislosti našeho soudního systému, rovného zacházení s muži a ženami a samozřejmě také ten velký titul Svoboda Eh, vyjadřování, svoboda, vyznání. To jsou práva, která musíme zajistit. Do budoucna musíme dát světu pozitivní příklad, jak eh, zvládat pozitivním způsobem a lidským způsobem společnost. Evropa je jakousi nabídkou světu a o tom je budoucnost Evropy. A nyní za skupinu socialistů má slovo paní poslankyně Bresso. Vážený pane premiére, je pro nás velkou poctou přivítat vás eh, jako premiéra v tomto hemicyklu, který vy tak dobře znáte, protože jste zde pracoval jako europoslanec téměř 10 let. A je to ještě o něco větší podsta, protože vy jste poslední vedoucí představitel států a vlád před evropskými volbami, to je jeden důvod ale zároveň také proto, že jste ve svém projevu načetl důležitou perspektivu pro Evropu a vizi po 26. květnu. A z těchto důvodů vás tady srdečně vítám jménem frakce socialistů a demokratů. Jako poslední premiér, který navštěvuje náš parlament před volební pauzou, eh, máte zde možnost také hovořit o úloze Lotyšska v rámci Evropské unie. Pro nás jako europoslance je to vždy velmi pozitivní přivítat zde někoho z našich bývalých kolegů, který se následně stal představitelem národní exekutivy. To nás vždy velmi těší a radujeme se z toho. My doufáme, že tady budeme přinášet společný pohled, společnou vizi pro naše občany a budeme budovat silnou unii, která bude moci reagovat na různé výzvy. Protože zejména e, takový stát, který je malý, ale stejně tak velké země, jako třeba moje, Itálie a jiné, tak všichni společně musíme bojovat proti klimatickým změnám a nemůžeme sami osamoceně se snažit e, podporovat hospodářský růst nebo obranu svých zemí. Stejně jako vy, pane předsedo Junkre, i já miluji Evropu, ale evropské státy. A tady opravdu zdůrazňuji to množné číslo, ne jeden evropský stát, ale státy. A e, tady je trošičku problém v našem pohledu. Každopádně já vám mnohokrát děkuji za vaše vystoupení s ohledem na to, že je to vaše poslední vystoupení v tomto Evropském parlamentu a my s vámi souhlasíme, pokud jde o sjednocenou Evropu, spíše než evropské, eh, sjednocené evropské státy. To úplně není naše vize. Každopádně já vám děkuji, děkuji vám za eh, to, jak bráníte evropský pohled, evropské barvy. V kontextu, kdy je obtížné se prosazovat na mezinárodní úrovni, by určitě nebylo vhodné skoncovat s pravidlem jednomyslnosti. V tomto se zřejmě eh, shodujeme. Je to ale něco, co zastupuje často jenom individualistické zájmy na úkor zájmu společného. A proto je potřeba také eh, zabránit tomu, aby do nekonečna byla odkládána určitá rozhodnutí, protože my potřebujeme Evropu rozhodnou a to jste nám také vy tady připomněl. V jaké kapitole se chcete najít v historických knihách. V té kapitole, která mluví o obraně zájmu evropských občanů a nebo nějakém rozmělňování tohoto pohledu. Já myslím, že musíme tady prosazovat velmi aktivní, robustní evropský projekt a musíme pamatovat na to, abychom měli potřebné nástroje, včetně rozpočtu, který nám umožní rozvíjet jednotlivá opatření. Pro nás, jako evropské socialisty, se Evropa má rozvíjet prostřednictvím legislativy, ale také prostřednictvím základních práv, lidských práv a občanských práv. Vy eh, od ledna ve své zemi a v Evropě jste vyjádřil určité postoje a názory, které v nás vyvolávají pochybnosti a otázky a byl bychom rádi, kdybyste se tomu mohlo nějak vyjádřit. Jednak pokud jde o rozmysťování uprchlíků v rámci Evropy, vy jste řekl, že jste proti takovému přemysťování, ale jak tedy uděláme takovou redistribuci? Jak to udělat? Eh, když vy říkáte, že musíme bránit společnou hranici. Tady přece je potřeba princip solidarity, který vy jste zmínil a který je potřebný ve všech našich společných politikách, včetně politiky soudržnosti, kde ho jasně vidíme. Čili můžete mi něco konkrétně říct k této otázce? Druhá věc. Eh, vaše odmítnutí spustit eh, řízení o porušení článku podle článku 7 v případě Polska a Maďarska. Jak ospravedlníte toto odmítání a podporu eh, Putina a takových tendencí, které vidíme ve, v politice Salviniho nebo Orbána. Není tady určitý rozpor? A potom poslední důležitá věc. Jaká opatření realizuje vaše vláda? pokud jde o zajištění nediskriminace osob komunity LGBT a e, rasismu a netolerance. Tato komise vykazuje e, vel, určitá, určité nedostatky, pokud jde o chrán, obranu práv těchto lidí. Evropa by měla být Evropa tolerance a vy jste zmínil, že vaše země tyto hodnoty sdílí. Takže já vám ještě jednou děkuji a doufám, že odpovíte na moje otázky. Děkuji paní poslankyni Breso a za EKR má slovo pan poslanec Zíle. Kungs, eh, komisijas prezident kungs, eh, premjerminister eh, Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, děkuji za to, že jsme si mohli vyslechnout ten skvělý obsah vašeho projevu a my jsme také byli dobrými kolegy, protože jsme spolupracovali jak na půdě tohoto parlamentu, tak na půdě našeho parlamentu. A také musím říct, že jsem opravdu vděčný za to, jak s dobrými kolegy a ženami, kolegyněmi můžeme spolupracovat. Myslím si, že diplomaté opravdu vykonávají velmi, velmi dobrou práci. A já nelituji ani jednoho jediného dne, který jsme strávili v rámci Evropské unie a eurozóny, ale mnohokrát mi jsem už trošičku litoval určitých aspektů evropské politiky. Já musím říct, že image Evropské unie není vůbec dobrá. A to je přesně to, o čem chci hovořit. Protože vy jste vlastně uh, nehovořil o tom jednoduchém postupu, protože možná to, co z toho vyznělo, bylo to, že všechno je v pořádku a je třeba pouze zhodnotit to, čeho jsme dosáhli a snažit se prostě trošičku ještě eh, se zlepšit. Já bych byl velmi rád, kdyby ty návrhy byly trošičku analytičtější. EKR je politickým uskupením, které, které vždy, vždy eh, vystupovalo pro co nejsilnější vnitřní a silný trh. Nicméně máme určité pochybnosti, protože že vy jste řekl, že vy nejste úplně spokojený s těmi evropskými šampiony. Ale národní šampioni jsou také šampiony Evropské unie. To znamená, že tady nemůžeme úplně souhlasit i v souvislosti s tím špicen kandidátem a s tím, co říkal Manfred Weber, protože tady se hovoří o tom, jak je třeba změnit některá národní pravidla pro to, aby prostě eh, ta, ehm, ta hospodářská soutěž byla spravedlivější. Já si myslím, podívejte se, ano, když hovoříme o ochraně, ano, v pořádku, ale o ochraně před tím, před kým, eh, před okolním vnějším světem, myslím si, že ještě nebezpečnější hovoří hovořit tady o protekcionismu nebo o ochraně v rámci vnitřního trhu. Vy jste to už částečně také řekl, protože hovořil jste o těch nulových v podstatě překážkách v obchodu mezi americkými státy. Ale máme tady ten balíček Mobility 1, a který zavádí velmi kontroverzní postupy. A musím říci, že lotyšská vláda, polská, maďarská a jiné vlády v podstatě byly proto. To znamená, že to byli poslanci z různých politických uskupení z těchto zemí, které byly proti. Eh, je to špatné pro tyto státy, ale zároveň říkám, že je to dobré pro Evropu. Co to znamená? Protože jen si představte, že by takovýto balíček mobility byl přijat v USA, jaké by to měly dopa- jaké by to mělo dopady v podstatě, když byste se třeba chtěl vracet s nákladním vozem z Wyomingu do New Yorku nebo i kamkoliv prostě. Tady já si myslím, že tady to prostě není ten správný přístup. To znamená, že my velmi často zapomínáme, že vlastně rozpočet USA je úplně jiný. To znamená, je třeba umět porovnávat. To znamená, že pokud byste byli více federalistickými, neříkám přesně podle našich představ, tak možná by to mohlo fungovat jinak. Podívejte se, vy jste také hodnotili vlastně to, čeho dosáhlo Lotyšsko, co se týče tedy těch určitých podniků. A máme tady také tu zprávu tax 3 a Lotyšsko protože víme, že tady hovoříme také o zemích, které nejsou příliš daleko odsud, které jsou v té zprávě zmiňovány. Takže podívejte se, je velmi dobré, že hovoříme tady o výzkumu a vývoji, protože ty jsou velmi důležité také ve spojení s inovacemi. Ano, je to velmi dobré, že tady ten rozpočet eh, roste. A správně stále k tomu přidal to slovíčko ale. Ano, ale. Protože tady je třeba se podívat také na ten demografický rozvoj, protože i když my budeme rozšiřovat programy jako Horizon, samozřejmě je to dobrý program, který ale ještě pořád má potenciál zlepšení. Podívejte se, je třeba zohlednit demografický rozvoj. Když bychom to zohledňovali lépe, tak bychom možná byli ještě roztříštěnější, protože dochází k tomu, že opravdu ti nejlepší, mladí, nejchytřejší, nejtalentovanější mladí lidé se koncentrují v konkrétních jednotlivých zemích. To znamená, že někde, někde se možná ta situace zlepší, ale jinde se zase zhorší. To znamená, ty rozdíly mezi jednotlivými členskými státy budou do budoucna pravděpodobně ještě vyšší. Takže já jsem tady zmínil pouze několik eh, bodů. Ano, částečně s vámi souhlasím, částečně bych byl rád, kdybychom o tom dále hovořili. Myslím si, že v rámci nového parlamentu eh, zajistíme opravdu rozumnou spolupráci mezi různými politickými stranami, které budou chtít opravdový skutečný vnitřní trh, na němž bude budoucí unie stavět. Parolone a slovo má pan poslanec Telička. Děkuji. Pane předsedo, pane premiére, vítejte zpět na půdě Evropského parlamentu. Uh, Ještě jednou, prosím, vítejte v Evropském parlamentu. Na začátku vašeho projevu jste řekl, že jste se dověděl, uh, že jste se poučil pár věcí v Evropském parlamentu, ale mohl bych udělat takovou paralelu trochu falešnou, protože na základě tohoto předpokladu bych rád, i kdybych za to nikdy nehlasoval, bych rád, aby český premiér byl členem Evropského parlamentu. Pak bychom možná měli trošku jinou politiku české vlády v evropských otázkách. Ale kromě toho máte jednu výhodu. Máte znalosti a máte také určitý přístup a postoj. To je naprosto nezbytné, jinak není možné se dál vyvíjet. Ale to asi nejde tedy ruku v ruce s tou paralelou, se kterou jsem udělal s českým premiérem. A pak jsme, jste zmínili také otázku jazyku. Vy hoři, hovoříte, rozumíte v řadě jazyků, asi ne česky, ale musím říci, že to, co jste řekl, to je jako kdybyste četl eh, předvolební eh, manifest na, našeho hnutí. To je pozitivní protože vy jste PPP, já jsem liberál a přesto je tu celá řada otázek. Na nich mů, u nichž můžeme a měli bychom hledat evropská řešení. Je tu řada věcí, na kterých se shodneme, ale i další. A o to přesně o takovou schodu musíme usilovat v příštích uh, volbách a po příštích volbách. Dovolte mi navázat na několik věcí. Zjednodušená řešení. Hovořil jste o nacionalistech, populistech. Já naprosto souhlasím, měli bychom řešit příčinu, příčinu všech těchto těch obav, těch, který, které jsme ztratili někde v procesu globalizace, ale musíme být uh, také upřímní a féroví a říct, že musíme uh, jak si, si vypracovat svůj vlastní domácí úkol v našich politických stranách a hnutích. Musíme najít uh, ty, kdo identifikovat ty, kdo nabízí pouze příliš zjednodušující řešení. K tomu, na co jste poukázal, hovořil jste o vnitřním trhu. Já myslím, že stěží najdeme někoho v tomto parlamentu, kdo by si dovolil říci, že by vnitřní trh nebyl úspěšný. Jistě, musí se dál rozvíjet. Pouze 35% vnitřního trhu je opravdu otevřená. Čili tady stále potenciál 65%. Jak je možné, že se nám to ještě nepodařilo? je tu určitý důvod podnikat ve Spojených státech, protože tam je skutečný vnitřní, vnitřní trh. Protože jakmile dostanete jedno povolení, jednu licenzi, tak to máte hned na celou dobu. U nás na, celo, na celé území. Tady jich potřebujete pořád ještě 28. Pokud chceme opravdový vnitřní trh, jsme ochotni mít jednoho regulátora vnitřního trhu. Také to byla paralela ten nekalé soutěže například z Číny a odinu, Já s tím souhlasím, ale nemělo by to vést k protekcionismu. Ale pokud otevřeme trh, a já jsem pro, tak výhoda je na straně těch, kdo jsou velký, velcí potom, a nebo kdo podvádí, to ne, tak to nesmí být. Čili naše startupy nebudou ve stejné pozici jako Microsoft nebo Huawei. Takže musíme také pracovat na těch standardech a normách a také v politice hospodářské soutěže. Musíme mít férové prostředí i uvnitř. A otázka je, zda máme tu skutečnou odvahu a vůli jít a vytvořit vnitřní trh a ne na 35%, ale na 100%. Já jsem pro a pokud vy také, tak na tom můžeme pracovat. Také jsme hovořili o otázce vnějších hranic. No samozřejmě, to je naprosto klíčové, ale pořád ještě selháváme. Já se obávám, když se podívám třeba na Českou republiku, tam je hodně různých prohlášení ze strany politických předáků, ale chybí jim ta vůle a vize, abychom si uvědomili, aby si uvědomili, že budeme mít, um, že můžeme mít svobodný pohyb, ale musíme, když zajistíme hranice. Klimatické změny. To je přesně známka toho, že co se týče klimatických změn, Můžeme pracovat napříč celým politickým spektrem. Vy jste se dotkl eh, například zemědělské politiky a spravedlivého přístupu k zemědělcům. Nemáme zatím férovou zemědělskou politiku, protože mm, máme dodatečné dotace z národních rozpočtů. Že my potřebujeme, aby skutečně s našim, vůči našim eh, podnikatelům zák- eh, i eh, spotřebitelům jsme měli skutečně spravedlivý postoj. Děkuji. Je nutno dodržet řečnický čas, to platí pro nás, pro všechny. A nyní za skupinu GUE NGL dostává slovo pan poslanec Papadimulis. Děkuji. Dnešní rozprava je mimořádně důležitá, protože jsme prakticky na konci mandátu tohoto Evropského parlamentu. Dnes to bylo naposled, kdy pan předseda Juncker vystoupil na plenárním zasedání Vyslechli jsme si premiéra, který byl poslancem tohoto parlamentu 9 let. Je to desátý vedoucí představitel státu a vlád, který zde během tohoto mandátu vystupuje a zanedlouho nás čekají evropské volby. Já myslím ale, že bychom neměli e, ztrácet optimismus. Měli bychom se dívat na věci Eh, do budoucna pozitivně, s optimismem. Měli bychom se také zamyslet nad tím, co se nám nepodařilo, co jsme úplně nedotáhli do úspěšného konce. Protože měli bychom se snažit postavit, snažit čelit eh, extrémní pravici, která se snaží zničit evropský projekt. Pane premiére Karinci, vy jste hovořil o Ezopovi, o Ezopových bajkách. A máte pravdu. Ovšem my v Evropské unii se musíme zamyslet nad tím, kde se nacházíme deset let po krizi, kterou jsme si prošli. Došlo k nárůstu sociálních nerovností, nerovností mezi regiony v rámci Evropské unie. V některých částech došlo k narušení právního státu a demokracie. Evropský parlament a komise se snažili uh, přimět Polsko a Maďarsko, aby eh, aktivo, byl aktivován článek 7, ale nic se nestalo. Parlament a komise společně představili návrh reformy asilového balíčku, ale na radě vlády nekonají, nic nečiní. E, komise, ECB, Evropský parlament chtěli Eh, protlačit bankovní unii přes třetí pilíř, vytvořit eh, mm, mechanismus bankovních záruk. Ale zase na radě se nic nestalo, vlády byly nekaktivní. Některé vlády, některé země, jako Německo nebo Nizozemsko, to v zásadě blokují. Čili jestli chceme se posunout dopředu, jestli chceme mít větší eh, integraci, transparentnost, soudržnost, Musíme, jestliže chceme usilovněji pracovat na eh, změnách, na boji se změnami klimatu, tak v takovém případě Unie potřebuje přestat být skupinou států, 28 států, kde ale ve finále veškerá rozhodnutí dělá Německo. To se musí změnit. A eh, chtěl bych říci, že já souhlasím eh, s konstatováním pana předsedy Junkra, že jestliže chceme splnit cíle, které jsme si stanovili, tak potřebujeme větší rozpočet, potřebujeme více prostředků do sociálního fondu. Neměli bychom eh, mít škrty, ale naopak bychom měli navyšovat prostředky na sociální fond. To samé platí pro společnou zemědělskou politiku. Tu bychom měli posilovat, nikoli se škrtávat. Také potřebujeme více peněz pro mladé, pro Erasmus+, pro výzkum a vývoj. A pan Karinc je zástupce rady, ale zároveň je to bývalý europoslanec. A já se tedy ptám, proč jste smetli ze stolu doporučení Demonteho k vlastním zdrojům? Jak chcete zajistit větší politickou integraci v rámci EMU, hospodářská měnové unie, aniž byste e, brali ohled na sociální aspekty? Sociální agenda byla odsouhlasena v Gothenbergu, ale my jsme e, jí nedali žádný obsah. A jak eh, rostou nerovnosti, tak tím se jenom podporuje extrémní pravice, která chce zničit Evropu a zničit demokracii. Pan Salvini, paní Lepénová a eh, či pan Orbán jsou všichni zástupci tohoto trendu a viděli jsme to už před 80 lety a jak to tady zaznělo, v minulosti to vedlo k fašismu, nacismu a ke světové válce. Mm, potřebujeme prosadit eh, silnou většinu v Evropském parlamentu. Lidé říkají, že potřebujeme lepší, sjednocenou demokratickou Evropu, která přinese více rovností. Děkuji a za skupinu zelených pan poslanec Lambert.

Pane premiére, vítám vás zpátky v parlamentu, který velmi dobře znáte, protože samozřejmě ne úplně vždycky jsme zastávali stejné mínění, co se týče hospodářských záležitostí, ale vždy jsem obdivoval opravdu váš závazek vůči společnému evropskému projektu. A dnes jste o tom podal další svědectví. A vy jste opravdu tím správným příkladem takového toho závazku v Pobaltí. Myslím si, že právě státy Beneluxu a pobaltské státy by měly daleko užeji spolupracovat, protože pokud oni jsou schopni najít dohodu mezi sebou, tak by mohlo opravdu stavět eh, mosty a podpořit naší Evropu lépe, lépe než duo Francie-Německo. Já jsem, mně se velmi líbil ten váš projev. Byl jsem velmi rád, že jste nám připomněl, že Evropská unie je mírovým projektem, který se snaží pomocí dialogu, dialogu řešit rozdíly. A to je správné, ospravedlně, to je správný důvod, odůvodnění existence evropského projektu i dnes. I ta metafora, kterou vy jste vlastně použil, ta se mi velmi líbila, protože to je důležité samozřejmě i pro mě, protože pocházím z menšího státu, ale i pro ty velké státy je důležité spolupracovat. Také se mi líbilo to, co jste říkal o té vnitřním trhu. Ano, je to dohoda o volném obchodu, ale stejně jako další dohody o volném obchodu hovoříme tady o vůdčích eh, regulačních demokratických institucích, které jsou vlastně těmi regulujícími orgány. A to v jiných eh, zónách volného obchodu nemáte. Také jste hovořil o španí, do praní špinavých peněz a vy jste použil ta správná slova, která chceme slyšet a víme, že vy váš závazek je velmi silný. Nicméně musím i nesouhlasit. Ne teď přesně konkrétně s těmi věci, kterými, které jste zmínil, ale co se týče vašeho chování nebo chování lotyšské vlády protože my musíme být opravdovým motorem klimatických změn. Pokud nejsme schopni vlastně pracovat a žít v rámci, který nastavila příroda, no tak to je problém. Ale je to samozřejmě otázkou také leadershipu. Pokud my nebudeme těmi lídry v tomto přechodném procesu, no tak samozřejmě budeme kupovat cizí řešení místo toho, abychom přicházeli s vlastními. Vy jste jako klíčové téma zmínil zemělstvo. Ano, samozřejmě, zemělství představuje také největší část našeho rozpočtu. A teď každý cent, který vynakládáme do zemědělství, musí vést ke změně toho zemědělského modelu, tak abychom snížili emise CO2, abychom se vrátili a znovu obnovili biologickou rozmanitost. Musíme tady samozřejmě hovořit hovořit také o stropních hodnotách a musíme ale bojovat proti těm opatřením, která jsou proti těmto cílům, ale vaše lotyšská vláda ne vždycky jedná v tomto souladu. Ano, samozřejmě máme tady prostě společnou zemědělskou politiku, máme stanovené cíle, ale ve chvíli, kdy budeme chtít eh, lepší společnou zemědělskou politiku, musí být zelenější, protože jenom tak dosáhneme těch stanovených cílů. A co se týče občanství, Protože vy jste zmiňoval evropské hodnoty a když si přečtete druhý článek, tak vlastně první hodnota je lidská důstojnost v druhém článku. To je něco, co, je, co se nedá dělit nebo nějakým způsobem roztříštit. Lotyšsko hodně dlouho bylo součástí Sovětské unie a proto také mnoho vašich občanů v podstatě Eh, si vzpomíná také na eh, sovětskou minulost, je jasné, že tady těch zranění a ran je velmi mnoho z minulosti. Ale je pravda, že 10% vašich obyvatel nemůže zůstat bez občanství. To prostě nejde. Vy musíte udělat více pro to, abyste podpořili menšiny a abyste bojovali proti diskriminaci, hlavně co se týče diskriminaci kvůli věku či eh, sexuální orientaci byste ehm, se tomu vyhýbal, ale všechny tři pobaltské republiky se vyhnuly tomu toxickému postoji v eh, souvislosti s tou migrační vlnou. Nicméně nedávno vaše vláda nepodpořila jakékoliv závazné realokace uprchlíků, což je v podstatě jediné řešení. Také jste nepodepsali ten eh, kompakt OSN, který v podstatě také eh, ukazuje nebo vlastně stanovuje pokyny pro řešení této velké výzvy. Všichni víme, že to není právně závazné, ani to vlastně neohrožuje suverenitu našich států. Jde v podstatě o solidaritu, o symbol eh, solidarity, o spolupráci, protože pouze prostřednictvím společné spolupráce budeme moci tento problém řešit. To znamená, vy byste se pod to měli podepsat. Podívejte se, toto je poslední rozprava o budoucnosti Evropy eh, v tomto parlamentu. Samozřejmě můžete s námi počítat, že my vždy, vždy budeme bojovat za naší demokracii a nadnárodní demokracii. Chceme, aby i hodnota lidské důstojnosti byla stále tou nejdůležitější hodnotou a stála před hospodářskými zájmy, protože demokratičtější, lepší Evropa je samozřejmě to, co chtějí všichni naši občané a zatím budeme stát a za to budeme bojovat. Děkuji. E a za frakci eh, FDD má slovo pan poslanec Coburn. Oh, we're on. Děkuji pane předsedo. Pane premiére Karenci. Jean-Claude. Pane Jean-Claude Juncker. Silný oponente. Veřejné, veřejný projev žalu nad zničením Notre Dame ukazuje, jak si ceníme kulturního a náboženského dědictví Evropy. A jakákoliv jednota, která na tomto kontinentu je, vychází z našeho filozofického kulturního dědictví, římského práva, řecké filozofie, křesťanské víry a britské demokracie, dovolím si říci. A e, pak ústava, Lisabonská smlouva, to se nám tolik nelíbila. A tím e, Evropská unie pak e, tam odmítla jakýkoliv odkaz na křesťanské náboženství eh, v Evropě. A to je něco skutečně, eh, co je Evropě cizí, to, že tam eh, není ten odkaz, ten agresivní sekularismus. To je odmítnutí našeho dědictví a kultury, které přitom představuje základ naší kulturní slabosti. A je to důvod toho, proč lidé v Evropě i jinde stále více odmítají Evropskou unii. Evropský projekt je jako eh, děsivý náboženský kult. Jak něco z hlavy pana Robespierre. Je... A, pane premiére, pane Karenči, s veškerou úctou, jste řekl, že Rusko nějak souvisí s Brexitem. No pardon, ale britský lid který 1940 bojoval proti autoritářství, jsou schopni se sami rozhodnout o Evropě. Ale nechtějí byrokratické autoritářství od nevolených eh, evropských byrokratů. A tento parlament je jakýmsi eunuchem. My chceme skutečně, aby nám vládly vlastní parlamenty, svrchované parlamenty, a když eh, parlament dominuje jakýsi establishment, který je infiltrován eh, členy tohoto eurokultu, kteří eh, prostě brání prostému jednoduchému Brexitu. Něco, co by se dalo jednoduše udělat, pravidla VTO. A místo toho ti eurokultisté rozhodli jinak. Včetně naší premiérky Mayové, která Eh, eh, rovněž eh, zemi mnoha způsoby poškodila. Ty nes, nesmysly ohledně backstopu v Irsku za to, že Evropská unie se odvážila odejít z eurokultu. A establishment ve Westminsteru je mimo kontakt s vlastními voliči. A jestliže Evropská unie a její spojenci budou na, nedá vnucovat tento absurdní a nespravedlivý díl, aby zabránili evropským volbám, protože o to se sna- oni se o to snaží, paní Mejová, také, vy, vy to asi také chcete. Protože, protože tu, tyto volby by vyhrála strana pana Faráže. A další volby, všeobecné volby, rovněž vyhraje brexitová strana pana Faráže. Ale i musíme se nejprve vypořádat s těmi eurokultisty v našem parlamentu. Řekl jsem panu Barněmu, který tu bohužel není, on je skvělý vyjednavač, což neskrývám, že tedy britský parlament nemůže zavazovat své nástupce. Eurokultiste, eurokult je pro ty kultisty důležitější než všechno ostatní. Oni chtějí ten projekt udržet a mít ziskový, eh, eh ziskovou dohodu s Velkou, Bruní, eh, s eh, Velkou Británií. Takže eh, je nutno vládnout na základě konsenzu a ne trestat jak, na nějaká, jak nějaká inkvizice. Protože jsou lidé a země, které prostě nezdílí tu vaši víru. Pan Lambert a další. Poučte se z historie. Volnomyšlenkáři Nizozemska, kteří byli proti inkvizici, která tehdy vládla Evropě a která bránila lidem svobodně uvažovat a jednat sami za sebe. A oni eh, eh, se postavili a povstali proti této španělské Eh, inkvizici, která eh, tehdy vládla. A tito volnomyšlenkáři, volnomyšlenkáři dneska, dneška, to jsou ti, kterým vy říkáte populista. Já budu radši nazývan populistou než nepopulistou. A to, co vy tady eh, prostě přehlížíte a odsuzujete jako populismus, bude dominovat všude. I v tomto parlamentu a radikálně to promění Evropskou unii. A nebo ji zničí. Musíte se prostě ohnout pře, pře, ve větru a nebo se zlomit. Ale Evropská unie se chová k demokracii jako inkvi, španělská inkvizice. Pane premiére, nemusíme se uh, bát migrace. Mnoho lidí chtějí na demokratický kontinent. Já, já je nevidím. Já bych také chtěl z rozvojových zemí sem. Kdo je může vinit? Kdybych byl v jejich uh, uh, kůži, tak bych také chtěl přijít. Ale pokud eh, ten počet, který přijde, změní filozofii, eh, kulturu a demokratickou podstatu našeho kontinentu, to není v zájmu ani těch, kdo tu žijí, ani těch, kdo přicházejí. Ale bude to katastrofa. A pak eh, zdravotní péče, o to jim také jde. Evropa může přežít jedině, když ji budeme vládnout na základě konsenzu. Děkuji. Je vero, onorevole, onorevole a ragione. Onorevole... Ano, ano, máte pravdu, máte pravdu. Pan poslanec Kouben hovořil mnohem déle, než byla jeho řečnická doba, ale já jsem dovolil všem předsedům politických frakcí hovořit déle, takže není možné, abych já teď tedy se rozhodoval, že někomu víc času dám a někomu nedám. Musí mít stejná pravidla pro všechny. A teď za skupinu ENF má slovo pan poslanec Bej. Děkuji vám, pane premiére. Ten strašný požár, který udeřil v, naše, v naší metropoli, ukazuje křehkost našeho dědictví. Jeden z největších skvostů a symbolů naší evropské civilizace, který je teď pohlcen plameny, což rmoutí srdce francouzů i Evropanů. Naštěstí se podařilo zachránit velkou část té struktury a bude možno ji znovu opravit. A je štěstím rovněž, že se dozvíváme, že tedy eh, v podstatě se podařilo zachránit některé poklady, které byly uvnitř. Ale vedlo to k určitému uvědomění si nutnosti ochrany našeho dědictví a obecněji také chránit naše civilizační evropské křesťanské dědictví. Pane premiére, vy jste eh, hovořil o to, tom, co čemu říkáte euroskepticismus, jako by byl proti samotné evropské myšlence, což je naprostá chyba. My věříme v Evropu, jsme přesvědčeni, že existuje evropská civilizace, společná eh, kultura a že jsou to obrovské výzvy, které musíme společně řešit. Ale tato vůle si vyžaduje také určitou jasnozřivost. A třeba k eh, migraci, eh, že tu nejsou žádná řešení, že nemůžeme nic dělat, aby jsme bránili migraci, ale realita je taková, že můžeme reagovat a Matteo Salvini to ukazuje každým dnem. Ale jsou tu jednoznačně dvě volby. Na jedno jedné straně pan Avramopoulos, evropský komisař, který nám říká, že potřebujeme migraci, abychom vykompenzovali demokratický deficit. A pak jsou tu odvážné vlády, jako v Maďarsku a v Itálii, které vedou obrovské politiky, sociální, fiskální, podporují rodiny, podporují porodnost evropskou a to jsou evidentně dvě vize, které se tu střetávají ve vztahu k migraci a které chtějí naopak přísnost, co se týče migrace a podporu naší eh, vlastní eh, porodnosti. A takže potřebujeme samozřejmě ochranu v rámci vnitřního trhu, ochranu před nekalou soutěží, eh, pok, jsou tu vysílání pracovníků a navenek clo. Čína a Spojené státy se chrání. A oni se teď chrání, protože je to užitečné pro jejich vnitřní trhy. Takže a používají velmi eh, eh, pak často eh, Evropu jako prostor, kde se mohou chovat naprosto volně, často na náš úkor a na úkor našich pracovníků. Opět dvě střetávající se vize mezi těmi, kteří ekonomický prostor považují jak za nějaké hřiště, úplně otevřené prostředí, a těmi, kdo eh, chtějí, aby byla Evropa eh, z komerčního hlediska chráněna. Pokud jde o instituční organizaci, tak Evropská unie musí posílit svůj vztah s demokracií Teď jsem slyšel pana Webera, co říká socialista a, a také podporu Macrona ve Francii. A no, říkají, že teď musíme jít ještě dál směrem k federalismu a po, zničit pravidlo jednomyslnosti. A nejbrv, nejbrv kvalifikovaná většina, pak prostá většina. A to povede ke stále více autoritářskému a mlhavému přístupu bude to spíš Evropa komise směřující k federalismu a ne Evropa spolupráce. Za pět týdnů budeme mít evropské volby a evidentně se ocitáme na křižovatce. Evropský kontinent má kapacitu dalšího kroku, aby znovu zajistil, eh, že budou naše státy a národy zářit na mezinárodní scéně. Ale musíme překonat tu technokratickou logiku a přístup Evropské unie. Evropa musí chránit svou eh, ekonomiku a ne se stát patolízelem dalších mocností, protože Evropa musí hájit své kořeny, svou totožnost a svou civilizaci, nebo musí zmizet. Děkuji. Slovo má pan poslanec Gorniš za nezařazené. Pane premiére Drazí bývalí kolegové, hovoříte tady o budoucnosti Evropské unie, ale když budu hovořit upřímně, tato budoucnost bude velice temná, pokud eh, radikálně nezměníme perspektivu. V průběhu tři, posledních 30 let tomto parlamentu jsem viděl, že tady vznikla jakási perverzní dynamika a logika, taková až ďábelská, až luciferská, kdy prostě tu vznikají eh, eh, kliky, pro, programy, k, eh, kdy na, většiny na úkor menšin. Jakoby eh, někteří tady měli mandát k eh, říš, řešení a řízení úplně všech aspektů ekonomických, kulturních i dokonce sexuálních. Je to jakýsi superstát, globalistický eh, superstát přetížený normami a směrnicemi Pane premiére, vy jste se eh, osvobodili od jaha eh, sovětské diktatury, ale teď tu stojíte před eh, další Fata Morganou a další potenciálním autoritářstvím. My musíme ve skutečnosti založit Evropu na skutečných hodnotách, na ochraně života a ne na potratech. A to, co se děje, ten pohyb zboží a lidí není vždy znakem prosperity. Musíme mít jasné vyčíslené programy v konkrétních oblastech. Tam, kde, to, eh, kde mohou občané skutečně ohodnotit, jaké to má přínosy a náklady. Revolta lidí proti těm, kteří je chtějí svazovat, které, kteří chtějí omezit, jejich identitu, tak ti se dávají do pohybu. E, padají e, teď z, zdi a bariéry lží. A patrioti mnoha zemí spolu mohou, sp, mohou nyní komunikovat a spolupracovat. Je tu tedy e, tento prostor pokrytectví, ale lidé začínají otvírat oči vědí, že svoboda národů je podmínkou zachování naší evropské civilizace. Čili aliance svobodného lidu v Evropě ob- obnovených, znovu zrozených národů. Děkuji. U toho prvního kola řečníků jsem byl flexibilní, ale hlasování by mělo začít ve 12.30, takže prosím všechny ty, kdo se přihlásili do sekce Catch DI, aby opravdu se drželi řečnické doby, která je jim přidělena, protože jinak je riziko, že na některé poslance se vůbec nedostane. A vzhledem k tomu, že toto je naše poslední eh, zasedání, byl bych rád, aby všichni v tomto sále byli spokojeni. A teď dávám opět slovo panu premiérovi Karinčovi. Máte slovo na první blok odpovědí. Děkuji, děkuji. Pokud jsem na začátku hovořil trošičku déle, tak teď budu hovořit opravdu velmi stručně. Jsou tady vlastně dva způsoby, jakým se postavit tedy k názorovým rozdílům. A možná ten nejlepší způsob, jak se tomu postavit, je přesně naše práce. To znamená, debatujeme, rozprávíme, nasloucháme si, respektujeme se a na konci dne hlasujeme a jdeme dál. Samozřejmě můžeme postupovat i jinými způsoby. My jsme to zažili v naší zemi po velmi dlouhou dobu okupace Sovětské unie. To znamená, nemáte žádný hlas, nemáte žádné právo se vyjádřit, nehlasuje se, někdo rozhoduje za vás a odstraní vás z cesty a prostě jde si za svým. Je zcela jasné, kterou, která cesta je nejlepší a já jsem opravdu rád, že mohu v tuto chvíli slíbit, že budu spolupracovat s každým jednotlivým člověkem, který bude chtít spolupracovat. A to je přesně ta síla, ta moc Evropské unie. Díky tomu se nám podařilo právě zajistit suverenitu národních států, které mají velmi silnou identitu, mají svůj jazyk, svou kulturu jsou to nezávislé státy, jejichž historie je propojená a zároveň můžeme spolupracovat, můžeme otevírat své trhy, můžeme hledat způsob, jakým využívat naše zdroje společně, tak abychom měli silný hlas v tomto světě. Evropská unie Eh, pro nikoho, kdo neví, co je Sovětská unie, nemá nic společného se Sovětským svazem. Prostě Sovětský svaz, Evropská unie nemají nic společného, protože tady hovoříme o unii svobodné vůle, svobodné vůle států ke spolupráci a občanů, kteří chtějí spolupracovat. A ve chvíli, kdyby občané chtěli svůj názor změnit, tak jim nikdo v cestě stát nebude. Je to Unie svobody, je to opravdu jedinečný projekt. USA, to je stát, který je založen na migraci. Původní američané nejsou lidé, kteří by měli extrémně jaksi silná práva na území USA. Lidé, kterým říkáme američané, většinou přišli z Evropy, z Ázie, z Afriky, z celého světa V podstatě přišli do USA a začali něco budovat společně. Ale v Evropě nemusíme nikam odcházet. My si můžeme zachovat vlastní identitu a jazyk. A přesto můžeme spolupracovat na úrovni ekonomické, politické a zároveň si zachovat naší suverenitu. A přesně to je ta cesta, po které chceme jít. Nemusíme se ničeho vzdávat. Můžeme využívat společné zdroje prostřednictvím nichž budeme silnější. Budeme silnější, než kdybychom každý hráli tu hru za sebe. Děkuji mnohokrát práv. Thank you, uh, Mr. Prime Minister, for your short speech. Děkuji, pane premiére, za vaše stručné vystoupení a teď první řečník bude pan Kelam. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. This is also my last speech in this i pro mne je toto moje poslední vystoupení v tomto parlamentu. Vy jste zmínil ruskou hrozbu a já myslím, že dnes si musíme položit otázku, co více můžeme udělat a co jsme zanedbali při řešení těchto hrozeb. Evropský parlament trval na posuzování zločinů komunistické diktatury stejně jako nacistických zločinů a to není nějaký historický problém, je to aktuální palčivý problém posledních 19 let. Kdyby sovětské KGB dostalo stejný jednoznačný verdikt jako nacistická organizace, nebyla by být pravděpodobnost, aby bývalý e, příslušník KGB se stal vedoucím představitelem stávajícího Ruska. Ale sovětské gestapo si uchovalo svoji moc a zřídilo mafiánský stát. Tento stát může fungovat jenom díky ruské a evropské korupci. Téměř 1,3 trilionu dolarů bylo odcizeno západními bankami. Kdybychom efektivně zastavili tento tok peněz, pan Putin by skončil. Děkuji. Voglio Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu poslanci Kelamovi, který byl dlouhá léta exemplárním poslancem. Chtěl jsem to říci veřejně pro mě jste vždy šel příkladem, který jsem chtěl následovat. Mám pro vás velkou úctu a respekt za to, jak jste bojoval za svobodu a demokracii své země a Evropy. Děkuji vám za velký příspěvek, který jste dal celé Evropské unii i tomuto parlamentu. Další řečník, pan poslanec López Aguilar. Minister, it's the very... Vážený pane premiére, to je konec mandátu tohoto Evropského parlamentu a je čas ukázat respekt vašemu proevropskému projevu a debatě, kterou jste vedl s vedoucími představiteli. A také je čas, abychom ocenili práci předsedy Jean-Claude Junckera, který na vás velmi eh, kvalitně reagoval. Nicméně mám tady některé věci. Vy jste řekl o že se nelze bojovat s populismem, ale zároveň populismus nám roste a prostě to jsou velmi zjednodušené nesmysly. Neměli bychom bojovat s populismem my tady v Evropském parlamentu? Druhá věc, migrace. Dobře, říkáte posílit vnější hranice Evropské unie, ale neřekl jste ani slovo o solidaritě, což je také v mandátu smlouvy Evropské unie solidarita mezi členskými státy, pokud jde o to společně řešit, společně zvládat migrační toky a žadatele o azyl. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo Tajany, děkuji mnohokrát panu premiérovi Karinci. Pan poslanec Sarbáty. Herr äh, Jean-Claude Juncker. Pane předsedo, Jean-Claude Juncker řekl, že musíte milovat Evropu. Ano, opravdu, já také miluji Evropu, ale právě když milujete Evropu, tak musíte si uvědomovat také slabosti Evropské unie. Já jsem tady opravdu byl velmi dlouho a nechceme obětovat naší Evropu. Jak často jsem tady slýchával, že musíme udělat něco pro mládež. Ale podívejte se, co dělá mládež. Musíme pro ně udělat něco více na území našich států. Pane premiére, byste hovořil o tom, že potřebujeme neregulované trhy. Máme dva centrální trhy, které jsou úplně regulované. Směné kurzy a úroky. A ve chvíli, kdy se podíváme na směné kurzy a na úroky, když jsou fixované, no tak musíme používat jiné parametry. No tak potom musíme hovořit o pracovním trhu, přizpůsobení pracovního trhu, což je ten nejtvrdší nástroj. Já bych byl velmi rád, kdyby Evropský parlament tady nemusel v budoucnosti poslouchat, že budeme obětovat naše občany na oltáři Evropské unie. My potřebujeme, potřebujeme více fondů pro naše lidi, ale musíme zajistit, že všechny členské státy budou konkurenceschopné a to je přesně ten úkol, který do budoucna máme. Děkuji, slovo má pan poslanec Mitrofanovs. Děkuji, vážení kolegové. Já jsem původně chtěl hovořit o odlivu mozku, o lidi, které odcházejí z naší země, z Lotyšska a také z jiných zemí, jak odcházejí ti mladí odborníci a co můžeme udělat na evropské úrovni, abychom zastavili tento proces. Ale teď musím reagovat na jednu věc, kterou řekl pan premiér. Proč? protože on vyzval eh, Evropský parlament a Evropskou unii, aby se držel dobrého příkladu integrace v Lotyšsku. A já musím bohužel říct, že ale to není úspěšný příběh, že to je hanebný příběh eh, zničení vzdělávání menšin. Po vyhlášení nezávislosti velká část menšin eh, podporovala tu nezávislost a rozvoj nezávislé země, ale v současné době žijeme v depresi, protože naše děti, děti z menšinových rodin, nemají možnost získat vzdělání ve svém mateřském jazyce. Takže kolegové, prosím, toto není příklad hodný následování. Děkuji, paní poslankyně Morvaj. Hazám, keresztény Európa. Utálom. Ano, naše domovina, křesťanská Evropa. Tohle to bych... Protože podívejte se, více jak 2000 let to byl opravdu špinavý svět. To je opravdu pokrytecká Evropa. Moje domovina, nešťastná Evropa, pokud vlastně přežijete ty bitvy, tak pořád budete moci milovat mír a Boha. Milí kolegové, já jsem teď citovala eh, báseň pana Saboa, maďarského básníka. Je to báseň z roku 1923 a vy jste slyšeli vlastně první a poslední sloku a tímto se chci také s vámi rozloučit. Nechť Bůh vede nás a křesťanskou Evropu. Děkuji a pan Cver. Chvála za spoštovaný gospod. Děkuji za slovo. Pane předsedo, pane premiére, já jsem vaším velkým obdivovatelem, nejen protože jste se stal premiérem, ale také jak jste eh, na tuto funkci dosáhl. Byl jste členem menší politické strany, ale přesto jste získal většinu hlasů, takže můžete dnes úspěšně vést vládu v Lotyšsku. Jste důvěryhodný, máte mnoho dovedností a kompetencí. Jste skutečným příkladem úspěchu. Stejně jako je úspěchem celé, celé Lotyšsko žijete v zemi, které prochází transformací, stejně jako má země Slovensko. Otázka eh, státu práva je velice důležitá. Máme teď doktora Noviče, předtím pa, eh, eh, došlo k chybnému odsouzení věce za vraždu. Myslím, že i jiné země mají problémy se soudními systémy. Ale já se vás táži. Myslíte si, že Evropská unie měla zasahovat v takových případech s nějakým odpovídajícím mechanismem v případě, kdy jsou porušena základní práva? Pana Pila, paní Pilar de Castillo? Je nesmírným potěšením. Pane premiére, vy jste byl skutečně skvělý kolega. Janis či Karinci, vy jste skutečně zanechal za sebou eh, nesmazatelnou stopu v tomto parlamentu. Co je nejdůležitější? Já, <laughs> zejména vize. Vize. A vy jste správně zmínil tu roli kterou eh, hraje vnitřní trh, zejména digitální vnitřní trh. Zmínil jste bariéry, které stále přetrvávají. A víte, že hlavní bariéra je většinou v radě. Nejváhavější instituce není komise, není to parlament, je to, je to rada když jde o rozbití těchto bariér. A teď máte skvělou pozici v radě. Máte tam eh, jedno z míst a můžete být silným hlasem v dalším postupu a při odbourávání těchto bariér. Hodně štěstí. Honorevole Campula Natri. Campula Natri. Eh, Pane Premiéry, já jsem měla tu čest vás poznat a také jsme velmi dobře spolupracovali ve výrobu ITRE a dělali jsme všechno pro společnou Evropu. Jsem velmi ráda, že jste hovořila že jste hovořil o tom společném trhu. A já jsem opravdu velmi ráda, že tady bojíme za tuto Evropu. Evropu, ve které chceme v podstatě využívat tu výhodu, že vlastně celkově, celkově opravdu představujeme 20% všech produktů, takže prosím vás, odkud, odkud jsou ty populistické ideje, že chceme zavřít všechny hranice, že se chceme úplně odštěpit od zbytku kontinentu. Já prostě vůbec nechápu, jak by toto mělo pomoci Evropské unie. Ale můžeme být opravdu ambiciozní i v oblasti klimatu, protože stále můžeme tuto tendenci vést a hrát důležitou roli na trhu. Podívejte se, ano, máme rodiny, rodiny s dětmi, které potřebují automobil, ale máme přece i nové vozy, nové vozy, které mají nižší emise, které mohou být klimaticky přátelštější. To znamená, že můžeme toho dosáhnout. Můžeme, chceme, prosím vás, můžeme hovořit s našimi občany, můžeme jim to takovýmto způsobem vysvětlovat. A všichni musí vědět, že se snažíme pomáhat lidem, aby mohli opravdu volně pracovat na celém území EU, abychom se otevřeli, abychom mohli podporovat naše trhy. Děkuji. Pane Karinči, po vašem tak silném projevu jsem ještě více než kdy dříve přesvědčen o síle významu malých efektivních zemí. Lotyšsko muselo se vypořádat s nadvládou. A úspěšně se mu podařilo uh, udržet, ochránit svoji svrchovanost. A země je to příklad eh, země, která nenásilně rozhoduje sama o sobě ale pak, jsou to, je, pak je to třeba Katalánsko, Skotsko, podíváme se a div, vidíme, co se tam děje. A to není přijatelné. Lidé budou podporovat evropský projekt jedině pokud zajistí demokratická práva. Takže je, my se na vás spoleháme, každopádně čekáme vaši podporu. Vážený pane předsedo, Vážený pane premiére, já eh, bych chtěl říci, že rozvoj Lotyšska, Estonska či Litvy spadá do zázraku moderní evropské historie. Mírový přechod, svoboda. Před 30 lety jsem ve Švédsku zahájil kampaň na podporu baltské nezávislosti. Byli jsme v Estonsku, Litvě, Lotyšsku a já si vzpomínám, že jsem se tam setkal se Sandrou Tunou a mnoha dalšími a bojovali jsme o nezávislost na sovětském území. A nyní se obracím na velmi dobrého přítele, který tady sedí. Ano, jistě mě také poznáváte a e, stal se z něj e, vedoucí představitel nejprve v tomto parlamentu a následně vedoucí představitel svobodného silného Lotyšska. A to je zázrak. A já bych chtěl říct mým kolegům, pro mě to je také poslední projev zde, a nemohlo to už být lepší, než mít tě tady, Kristiane Karinci, ale zároveň se ptám, nepotřebujeme Kouberny, Faráže a další, aby nám říkali, jak absurdní by bylo kdybychom neměli Evropskou unii, protože to, co vy jste dosáhli, to je skutečně realizace velmi ambiciozní vize. Vize změny Evropy. Není to nejlepší důkaz toho, co můžeme udělat a nezastupujeme. A vy tady ukazujete tu absurditu, kdyby tomu tak nebylo. Já musím říct, že my, Švédsko, jsme pišní na to, že máme vás jako naše sousedy. Děkuji. Děkuji. Děkuji Gunarovi za tvou, děkuji tě Gunare za tvoji práci v tomto parlamentu. Pan poslanec Bogovič. Děkuji, milý Kristiane. Je pro mě skutečným potěšením tě zde dnes znovu vidět. My jsme tady spolu strávili nějaký čas eh, jako kolegové v Evropském parlamentu. Já myslím říci, že mě nadchl tvůj projev. Slovinský premiér měl možnost vystoupit v Evropském parlamentu, ale odmítl toto pozvání, takže já ti děkuji, děkuji za tento krásný projev, který uzavírá tu eh, část projevů evropských premiérů, kteří vedou rozpravu o budoucnosti Evropy a ty si také důležitá součást historie, si dítě eh, migranta, pracujícího migranta a eh, je pro mě potěšení vidět, jak na jedné straně bojuješ o evropský projekt, na druhé straně, jak se zasazuješ o prosazování svobody. Hovoříš o tom, že Evropa by se měla dále rozvíjet, pokud jde o trh práce, ekonomiku a tak dále. Pokud jde o eh, víceletý finanční rámec, tak chci se zeptat, eh, chápou tvoji kolegové na Evropském Mm, radě, že Institut Solidarity, který je možné vyjádřit v rámci evropských fondů a fondu Solidarity, vyžaduje větší část evropského rozpočtu. Já doufám, že politika soudržnosti a zemědělská politika posílí Evropu. Děkuji. Enrico López. Muchas gracias, presidente. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji pane premiére průběhu této legislatury jsme byli schopni spolupracovat v rámci tohoto společného mandátu, ale chci to říct tedy v rámci svého posledního projevu v této komoře. To udělali jsme vytvořili jsme úplně nejlepší, nejefektivnější elektro, elektrický společný trh, který má nejnižší emise. To znamená, že jsme vytvořili legislativu, která udělá nejvíce v boji proti klimatickým změnám. Máme velmi ambiciozní cíle v souvislosti s energetickou efektivitou, protože energie, kterou nespotřebujete vůbec, je ta nejčistější energie. Máme také směrnice o obnovitelných zdrojích energie, tak, aby právě tyto energie hrály prioritní roli, aby těch emisí bylo co nejméně, nejméně hlavně v odvětvích, která jsou nejvíce zátěžová, to znamená doprava, vytápění a tak dále. Děláme všechno pro to, abychom snížili emise. Děláme všechno pro to, aby Evropská unie měla legislativní rámec, který bude příkladný, který ukáže, jaké ambiciozní cíle v boji s klimatickými změnami máme. Budoucnost Evropy. Budoucnost Evropy je spojená právě s naším postavením se vůči těm největším výzvám světa, mezi něž v tuto chvíli patří právě klimatické změny. Děkuji, pan Skutos, máte slovo. Děkuji. Děkuji, kolegové. Pane premiére, dnes, dnes jsme si několikrát mohli poslechnout, že Evropská unie a parlament vlastně generují opravdu skvělé výsledky. A myslím si, že vy jste opravdu skvělým příkladem tohoto, protože my jsme spolupracovali také v oblasti boje proti korupci, také jsme spolupracovali v oblasti boje s praním špinavých peněz. Vy moc dobře víte, co to znamená praní špinavých peněz, ale není, nejsou to pouze peníze ze zločineckých aktivit, jsou to peníze, které jsou i nadále poté, používány právě pro zločinecké účely, pro obchodování s lidmi, pašeráctví lidí. A já bych byl velmi rád, kdybychom mohli i v budoucnosti se těmto, těmto tématům věnovat více. Děkuji. Kolega Dere, prosím. Děkuji. Kolegové, drahí Kristianisi, jsem nesmírně hrdá na našeho premiéra. Váš projev, projev byl skvělým programem budoucnosti Evropy. Nevyhnul jsi se ani některým uh, trnitým otázkám a já jsem za to vděčná. Jsem také hrdá na to, že se vám podařilo vytvořit vládu v Lotyšsku s novými silami, kdy další kandidáti se báli postavit se do čela koalice, ale vám se to podařilo. Máme mnoho úkolů. Musíme snížit naše výdaje, protože máme méně prostředků z politiky soudržnosti od Evropské unie. Naše přímé platby jsou několikrát menší než v jiných zemích a také integrace společnosti Slyšeli jsme o té sovětské politice rusifikace. Stále s ní ještě bojujeme. Teď se tomu říká menšinová politika. Lotyšsko je jedinou zemí, kde pořád jsou čtyři ruské vzdělávací programy. Jazyk třetího státu eh, a státní eh, jazyk eh, oficiální je diskriminován. Je to eh, samozřejmě těžké i pro, Lotyš, pro Lotyšsko. Ale Evropa je v zájmu nás všech. Přeji vám hodně zdaru, díky. Pan Boštinaru. Děkuji, drahý pane premiére. Chci vám poděkovat za váš pragmatický projev a za váš za vaše realistické názory a příspěvky. Sdílím mnoho vašich názorů. Já sám i má země Rumunsko vnímáme Rusko obdobným způsobem eh, jako vy. V tomto kontextu se ptáži, jak se Lotyšsko dívá na budování evropské obrany a vztah mezi evropskou obranou a NATO. Jak by tento vztah měl být upraven? Děkuji. Benson. Benson. Kære statsminister, kære Christianis Kardins, tusind tak for en stærk og en visionær... Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, já vám mnohokrát děkuji za takový silný a jasný projev. Děkuji také za to, co jste řekl o jednotném vnitřním trhu. Já eh, bych byl rád, abyste také byl důležitým hlasem na Evropské radě, když se má začít jednat s komunistickou či postkomunistickou Čínou. My jsme viděli, Eh, co, jaké preference se dávají v Číně, eh, pokud jde o, námořní dopravu a velmi silnou státní podporu věnovanou námořní dopravě. Toto znamená, že čínské společnosti prodávají a kupují lodě za velmi nízkou cenu. Tím se e, velmi snižuje Eh, konkurenceschopnost našich firm a je to poškozování pravidel eh, Světové obchodní organizace, ale také našich zájmů. A je potřeba tedy, aby Rada na to jednoznačně poukázala a kritizovala to. Děkuji. Vážený pane premiére, já bych chtěl ocenit jeden z nejvíce inspirujících projevů, který tady kdy zazněl od premiéra. A Nyní bych chtěl položit otázku týkající se politiky soudržnosti a fondů soudržnosti. Eh, země jako Lotyšsko, které udělalo takové velké úsilí a vyvinulo eh, snahu o to, aby Ehm, jak jste mohli dopustit, aby došlo k takovému seškrtání fondu soudržnosti? To se týká Portugalska i jiných zemí. Ty nejchudší země přicházejí o velké množství prostředků. Jak by se to podle vás, pane premiére, mělo řešit? Pedro Marques z portugalské vlády je ehm, spokojen s tím, že jsou ta pravidla nastavena takto a má pocit, že některé země by měly z politiky soudržnosti úplně vypadnout. Jaká opatření by měly ty kroky ty země tady dělat? Děkuji, pan poslanec Mimikins. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane premiére. Vy jste ukázal během svého projevu také vlastně svůj telefon a také jste vyprávěl ten příběh o otci a jeho třech synech. Hovořil jste o těch rozdílech a rozmanitosti v Evropě. Ale skutečnost, že někteří lidé napsali lotyšské vládě a apelovali na vládu, aby jim zajistila výuku v jejich jazyce, i když jsou menšinou, tak vy jste je nazval um, blázny. Ehm, paní Sargentini měla výbornou zprávu o praní špinavých peněz, ale vy jste neřekl nic o své ženě a o tom, jak je ona činná v oblasti prodeje nemovitostí. Já si myslím, že to možná úplně není nejlepší příklad, ale pane Karinči, pokud chcete měnit Evropu, tak musíte začít u sebe. Měl byste se vzdát také svého amerického občanství. Pan Kelly, prosím. Eh, pět, pět let jste tady seděl mezi mnou a kolegem a byl jste opravdu skvělým kolegou, ale chci tady říct jednu věc. Před deseti lety jsem šel první den do jídelny a musel jsem vypadat ztraceně, protože vy a někteří vaši kolegové jste mě vlastně k sobě přizvali ke stolu a já jsem na to nezapomněl. Děkuji, děkuji na to, za to. Děkuji za to, že jste také vždy stáli při Irsku. Už jsem to říkal i včera na našem zasedání EPP, ale možná jedna věc vy jste zmínil praní špinavých peněz a organizovaný zločin a hovořil jste o tom také, jak se vám podařilo v podstatě zatočit eh, tímto špatným biznesem ve vaší zemi a také eh, se chci zeptat, co chcete, abychom, na co bychom se měli zaměřit my v následujícím parlamentu tak, abychom opravdu se popasovali s tím problémem praní špinavých peněz, abychom to udělali pro naše občany. Děkuji vám ještě jednou za všechno. Pan kolega Gomeš. Welcome, Prime Minister Karins. Dejte, pane premiére. Ráda vás vidím ze parlamentu ráda jsem s vámi spolupracovala v týmu, který vyjednal eh, čtvrtou a pátou směrnici proti praní špinavých peněz. A také vyšetřovací výbory Evropského parlamentu k těmto otázkám a daňové otázky. A já si cením toho, co jste řekl a plně podporuji to, že potřebujeme evropský dohled eh, k praní eh, špinavých peněz. Ale budete nyní jakožto premiér rovněž tlačit za Eh, eh, evropské eh, FIU budete také platit, tlačit za reformu DPH, kterou komise navrhla a která byla zablokovaná v radě, navzdory tomu, že to dává obrovské množství peněz organizovanému zločinu, teroristickým organizacím prostřednictvím takzvaných karuselových podvodů. A budete také prosazovat MKV v daňových otázkách, což je klíčová otázka podle komise, abychom bojovali s daňovým dumpingem, který deformuje pravidla fiskálního. Děkuji. Tohle je můj po- poslední projev v parlamentu. Jsem rád, že uh, můj dobrý známý a kolega Krišťan Karin, že je tu s námi a že jsme ho dnes slyšeli. To, co tu předložili, je eh, pragmatická agenda pro Evropskou unii. Nejlepší způsob, jak čelit populismu a nacionalismu ve všech našich členských státech, ať už je to tvrdá levice nebo pravice, eh, je eh, tedy zajistit, že bude v Evropské unii prosperita. Evropská unie není jenom mírovým projektem, je to také projekt ekonomického sociálního pokroku. A ta vaše agenda, paně premiére, je jasná více obchodu a zbourání bariér, které ještě stojí v cestě vnitřnímu trhu, boj s protekcionismem, více otevřených investic, hospodářská soutěž, to všechno je ta agenda, která zajistí, že budeme mít více pracovních míst, více investic a více nadějí pro naše občany. Bylo mi ctí tu s vámi sloužit. Eh, těšíme se z vašeho pragmatismu ve službě demokracii a tak, jak jste o tom hovořil, tak výřečně eh, dnes ráno, dnes dopoledne. Pan Weidenholzer. Pan Weidenholzer? OK. Honore Virkunen. Ne, pan, paní Virkunen. Arvoisa puhemies, toisin kuin monet kollegani, itse toivon, että... Děkuji, vážený pane předsedo. Na rozdíl od mnoha kolegů já uh, doufám, že to není můj poslední projev v této sněmovně. Chtěla bych poděkovat panu premiérovi za velmi pozitivní a optimistický pohled na budoucnost Evropy. Když jsme eh, zahájili náš mandát, tak priorita byla tvorba pracovních míst, investic a podpora firem. A myslím, že to dopadlo úspěšně. Dnes máme více zaměstnaných lidí v Evropě a míra růstu a míra investic je mnohem výše než před krizí. Ale digitalizace mění stávající svět, jsou zde také jiné nové jevy. A na co myslíte, že by se měla Evropská unie a členské státy zaměřit, aby posílili naše hospodářství a konkurenceschopnost? Děkuji, pan poslanec Balčitis. Ačiū, ministr. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane premiére. Já eh, bych vám dnes chtěl velice poděkovat eh, za váš eh, vynikající projev. Vy jste tady hovořil o historii nejenom Lotyšska, ale i ostatních baltských zemí a pro mě tohle je moje poslední vystoupení v tomto parlamentu a já bych na vás chtěl apelovat, abyste jako zástupce rady podpořil vytvoření skutečného trhu s energií. Dále prosím, abyste podpořil železniční baltský projekt také na vás apeluji, abyste podpořil otázky sociální spravedlnosti a rovněž také otázku zemědělských pladeb, která tady zazněla a přeji vám hodně úspěchů ve vašem osobním i soukromém pracovním životě. Pan Rudy? Já tanky, prezident. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych velmi rád panu Karinšovi poděkoval, protože ve svém projevu zmínil jednu zcela zásadní věc. Změni, zmínil digitální vnitřní trh. Kristen, máš pravdu. Protože pokud tady hovoříme o hranicích v EU a pokud je nepřekonáme, hlavně u roamingu, tak nikdy nebudeme moci hovořit o efektivním využívání našeho společného trhu. Potřebujeme příležitost, tu možnost, abychom mohli koupit SIM kartu ve všech 28 členských zemích. Potřebujeme tady opravdu silný trh, aby konkurence rozhodovala. Dámy a pánové, musíme Chci poděkovat opravdu všem, kteří bojovali za společný vnitřní trh, který zajišťuje naší společnou budoucnost. Děkuji, pan Anco. Um, děkuji, děkuji za tuto skvělou příležitost, milí kolegové. Pro mnohé z nás je to poslední příležitost se vyjádřit se v tomto plénu. Pro mě možná i první a poslední, protože já nevím, možná, že si <laughs> uvědomujete, že já jsem se vlastně stal součástí tohoto parlamentu pouze před deseti dny. Možná můžete eh, za mě zapsat hned do zápisu dva projevy, jenom ze statistických důvodů ale já jsem se chtěla zeptat na to stejné, e, jako se ptal můj rumunský kolega, to znamená společná obrana. Ptám se e, na vztahy mezi EU a Ruskou federací, protože samozřejmě víme, k čemu došlo, k nelegální okupaci mnohých soudní, sousedních států, část e, Gruzie, Mol, část Moldavska, Krym. Ptám se, jak vy vnímáte právě tyto velmi složité vztahy mezi Ruskou federací a Evropskou unii. Ještě jednou děkuji za slovo, za tuto příležitost hovořit. Děkuji. Klidně bych vám dal ještě další minutu. Je v sále přítomen pan poslanec Andrikiene? Není. Takže tím jsme ukončili sekci Catch a nyní bych dal slovo panu premiérovi Karinčovi. Máte slovo. Oh. Pane předsedo, kolegové, kolegyně, já jsem si dělal poznámky, mám tu mnoho poznámek. Témata energetiky, im, přistěhovalecí, praní špinavých peněz, eurusko a tak dále a tak dále. Kdybych se snažil na všechny odpovědět, tak bych hovořil ještě déle než předtím. A vůbec byste neměli čas hlasovat, takže to neudělám. Ale řeknu přesto pár věcí. V první řadě, jakožto bývalý europoslanec, chci poděkovat všem vám za tu příležitost, za tu čest s vámi pracovat v uplynulých téměř deseti letech a také v tomto posledním eh, období. To byla pro mě skutečně eh, úžasná doba, místy emocionální, ale opravdu vám chci poděkovat za tuto spolupráci. Pro mnohé z vás říkáte, že tohle je váš poslední projev parlamentu. Pro mě je to vlastně první projev v tomto parlamentu z pozice premiéra. To, za to jsem velice vděčný. A abych teď schrnul. Kolegové, Evropská unie není dokonalá. Není. A když nám voliči říkají, že je nějaký problém, musíme jim naslouchat. Nemusíme jim říkat, ne, ne, všechno je v pořádku. Ne, to, tak to není. Musíme jim naslouchat, protože lidé mají skutečné obavy, ať už se bojí o svá místa, ať už je znepokuje migrace, klima, bezpečnost. Tyto otázky jsou reálné. Ale my také máme reálné odpovědi. Můžeme v budoucnu pracovat jako Unie, jako Unie svrchovaných nezávislých národů. Nemusíme upustit ani pít eh, naší národní identity a našich jazyků. Toho se nemusíme vzdát, ale musíme táhnout za jeden pro vás. Jsme unijí hodnot, svobody, demokracie a právního státu. Jakožto lotyš mohu říci, že my víme, co znamená žít zbavení chudoby, žít bez demokracie, bez právního státu. To je něco, co nikomu nepřeju. A my teď máme možnost odemknout eh, potenciál hospodářského růstu v Evropské unii a to prostřednictvím jedné jediné věci a tou je vnitřní trh. Musíme však strhnout bariéry evropskému vnitřnímu trhu abychom vytvořili prostředí, v němž naše vlastní firmy se stanou evropskými firmami. Budou úspěšnými hráči i v mezinárodním měřítku. Tohle je něco, čeho jsme sto. Můžeme řešit také svízelnou otázku migrace tím, že posílíme naše vnější hranice. Musí se tak stát. Protože když posílíme vnější hranice, můžeme pak nechat vnitřní hranice otevřené a ne brzdit tak vnitřní trh. Můžeme mít inteligentní přechod na eh, čisté energie. Opět tak, aby to probíhalo v souladu s fungováním tržních sil. Zelená energie jistě začne zkvétat, budou se na tom podílet i spotřebitele. A co se týče naší společné bezpečnosti, nevidím žádný rozpor mezi členstvím v NATO, mé, má země je v NATO, a silnější uh, obrano bezpečnostní spolupráci v rámci Unie. Musíme se posílit jakožto členové aliance, Severoatlantické aliance. Ale musíme jít ještě o krok dál, než za pouhou tedy eh, vojenskou bezpečnost. A to je informační bezpečnost. Jak jsem již dříve řekl, je na místě se zamyslet nad legislativou ohledně tedy zodpovědnosti eh, sociálních médií při šíření zavádějících a falešných eh, informací. Kolegové, nemusíme bojovat s populisty. Populistům lidé naslouchají, protože jsou nespokojení. Musíme tudíž řešit ty hlavní příčiny té nespokojenosti. Jakožto Unie jsme silnější, kdy každou jednotlivou větvičku, když ji držíte, můžete eh, zlomit, ale když je dáte dohromady a uděláte z nich otep, tak tu už eh, zlomit tak snadno nejde. A můžeme pak my eh, naopak se prosadit v dalších v cizí, trzích a ne je nechat, aby se vnutili nám. Takže svoboda demokracie, eh, stát práva, vnitřní trh. A to všechno mírovou cestou, cestou debaty, cestou, která eh, zahrne i občany. Takto budeme postupovat před. Děkuji.